Good afternoon, colleagues. Um, if... Dobré odpoledne, kolegové. Pokud tedy nemáte žádné výhrady k pořadu jednání, tak můžeme ten pořad i jednání považovat za schválený. A ještě předtím, než tedy se eh, budeme věnat interoperabilitě, tak dám eh, slovo kolegovi. Ne, takže jdeme hned na, ke sdělením. Já se tady podívám na uh, lingvistický profil, takže eh, dánština a chorvačtina nebudou ke dispozici. A teď <clears throat> doporučení podle pravidla 5. Máme tady některá eh, jmenování týkající se jmenování tedy kolegů, kteří budou zodpovědní za různé um, zprávy. Pan Diaz Demera se bude zabývat otázkou rozhodnutí komise a rady týkající se třetích států, které by měly spolupracovat s Europolem a poté ještě máme tady systém ETIAS a naše kolegyně. Dále, takže byl to pan Diaz de Mera, pan Gal, pan Vozenberg, kteří byli jmenováni. A co se týčí, týče další otázky, tak to se týká v podstatě projednávání různých složek pouze v angličtině, to znamená v omezeném jazykovém eh, režimu, takže jde o zprávu, která se týká nových psychoaktivních eh, látek. Eh, dále je to rozhodnutí rady, které se týká údajů souvisejících s DNA v Řecku. Máme tady potom také ještě automatickou výměnu údajů týkajících se právě daktyloskopických eh, údajů eh, v Lotyšsku. A já se ptám, zdali tedy vy souhlasíte s tím, abychom tady podle tohoto pravidla číslo 5 omezili ten jazykový režim pouze na angličtinu. Ano, vidím, že ano. Eh, dále zítra v 10.15 začíná elektronické hlasování, takže vás prosím, abyste všichni měli k dispozici své hlasovací kartičky. A co se týče bodu 3, tak já bych se rád eh, tímto dostal v podstatě k informacím, eh, které se týkají informačních systémů a interoperability na to znamená témata, kterým se věnovala skupina odborníků na vysoké úrovni. Jde o skupinu, která byla založena v minulém roce a jejím hlavním cílem, tedy úkolem, bylo informovat nás o vývoji eh, informačních systémů a interoperability. Některá z těchto témat jsou samozřejmě velmi důležitá a zajímavá pro naší eh, skupinu a pro náš eh, výbor. Některá témata jsou velmi technického charakteru a já jsem velmi rád, že tady máme příslušného pana komisaře Kinga, který nám bude tedy eh, poskytovat informace týkající se prvních výsledků práce této skupiny odborníků na nejvyšší úrovni. V minulém eh, týdnu jsme se již bavili na téma interoperabilita a eh, toto téma se řešilo také na radě. Eh, samozřejmě všichni víme, že jde o velmi citlivé téma, je velmi důležité si uvědomit, že samozřejmě musí docházet k výměně informací, ale zároveň třeba zajistit ochranu osobních údajů a zajistit interoperabilitu. Tudíž eh, po té, co si vyslechneme prezentaci pana komisaře, tak se jistě rozpoutá důležitá debata. Eh, chci říci, že také mnoho členů eh, rady chtělo přijít eh, přímo za námi do výboru. Pan Tomas Damázi se přihlásil. Tady je také člověk, který spolupracoval s koordinátory a je v kontaktu s koordinátory, chtěl přijít Žilin. Já jsem velmi rád tedy, že jsi přišel, že budeš hovořit na toto téma a tímto ti předávám slovo. Prosím. Děkuji, děkuji, vážení pánové, vážné dámy, pane předsedo. Jsem velmi rád, že jste mě pozvali dnes, abych k vám pohovořil na téma informační systémy a interoperabilita. Samozřejmě, že všichni chceme posílit výměnu informací. Ty poslední útoky, včetně kyberútoků, jsou jasným důkazem toho, že je třeba posílit spolupráci mezi eh, našimi zeměmi a některé z těch posledních útoků také vyzdvihly ty slabé stránky těch současně existujících a fungujících systémů. Opakované eh, pokusy, kdy jeden člověk v podstatě pomocí různých ident Tit napadal různé systémy, tak eh, to byl jeden z těch případů, který si myslím je jasným důkazem toho, že musíme s tím něco dělat. To znamená, že musíme samozřejmě zajistit dostatečnou efektivní výměnu informací pro policijní úředníky a pobřežní stráž. To je jasné. To znamená, že v tuto chvíli je třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem tedy vylepšit, zlepšit kvalitu těch údajů, které jsou součástí systému. Je třeba také vylepšit vylepšit zpracovávání těchto údajů našimi systémy a je třeba také vylepšit přístup k těmto údajům ze strany příslušných úřadů situ. Už jsme o tom společně mnohokrát hovořili. Eh, já si myslím, že v první řadě je třeba lépe využívat i současně existující systémy, to znamená využít všechen ten již existující potenciál. A to je také ten důvod, proč my podporujeme eh, všechny státy, které se snaží ještě eh, zdokonalit implementaci primského eh, systému a samozřejmě tady máme také ještě směrnici TNR. Tam, kde je třeba, je tedy zajistit zlepšení těch existujících systémů. Například v prosinci jsme hovořili o šengenském systému a jeho posílení. Toto posílení v podstatě bude eh, státům dávat tu povinnost, jak si z vyměňovat si právě informace týkající se možných eh, chystaných teroristických útoků. Také došlo k určitému pokroku v oblasti výměny informací mezi státy. Množství údajů, které poskytují členské státy, se zásadně, zásadně zvětšilo. Europol o tom také informoval a zveřejnil aktuální informace. A to stejně platí také pro šengenský informační systém. SIS to znamená, že se ubíráme tím správným směrem, nicméně i tak před námi ještě hodně práce. A učinit pokrok znamená také hledat ty mezery, které ještě v tuto chvíli nejsou vyplněny těmi současnými systémy. Máme tady klíčové Eh, systémy nebo eh, klíčové nedostatky v ETIASu. A je třeba se podívat také, jakým způsobem ty naše systémy mohou spolupracovat tak, aby se právě vyplnily ty mezery a to je přesně to stěžení, to stěžení téma interoperability. To znamená, ano, ty informace jsou a jakým způsobem si je vyměňovat a zajišťovat k něm přístup. Protože v tuto chvíli ten systém je poměrně eh, roztříštěný a proto právě eh, policejní eh, úřady velmi často v podstatě nevědí přesně, kde ty informace hledat. To znamená, my jsme předložili v minulém roce také eh, naší strategii a proto také byla založena tato skupina expertů na nejvyšší úrovni, aby se zabývala vlastně těmi možnostmi, různých možností, jak zajistit a posílit eh, lepší interoperabilitu. O tom samozřejmě ještě budeme hovořit. Ale ještě předtím, než se dostaneme k té zprávě, tak bych rád využil této příležitosti k tomu, abych tady v podstatě vymítil některé mýty nebo možná nedorozumění, ke kterým dochází nebo které v tuto chvíli existují v souvislosti s interoperabilitou. Interoperabilita neznamená schromažďování většího a většího množství dat. Jde o cílený a, cílené a efektivní využívání eh, údajů, které máme k dispozici. Interoperabilita není o tom, že chceme vytvořit velkou databázi, ve které jsou všechny možné údaje, ke kterým dáme přístup úplně všem. Ne, naopak díky novému eh, rámci ochrany osobních údajů a také díky novým technologiím můžeme zajistit, že ty údaje budou k dispozici a zpřístupněny podle potřeby a nutnosti. Za třetí, inter Operabilita není o podkopávání ochrany osobních údajů. Naopak, Interoperabilita je zakotvená v základních e, ustanoveních o ochraně e, osobních údajů a tím vším se ři- také musí řídit naše příslušné úřady. Proto máme také e, evropského ochránce osobních údajů a různé observatoře. To znamená, že ochrana osobních údajů a soukromí jsou a ochrana soukromí jsou naprosto stěžení témata. E, také je třeba zajistit, aby osobní údaje nebyly uchovávány Eh, eh, nelegálně. Je to ale zároveň chci také říci, že falešné identity ne, nepodléhají této ochraně. To znamená, že tady je třeba si toto uvědomit. Expertní skupina na vysoké úrovni, eh, to nejsou politikové, kteří se snaží dělat politiku za zavřenými dveřmi. Ne. Tato skupina má analyzovat různé, různé možnosti provádění a zajišťování interoperability a poskytovat informace, které mají institucím poskytnout možnost eh, v podstatě lépe vyjednávat o tomto tématu. A je samozřejmě jasné, že výměna eh, informací a spolupráce bude i nadále pokračovat. Takže o čem se tato skupina nejvíce bavila? To znamená za A eh, kvalita údajů, eh, společné vyhledávání údajů, společný matrix a také eh, společná, společný takzvaný repozitář nebo databáze. Ve chvíli, kdy hovoříme o tom centralizovaném systému, tak samozřejmě máme na mysli taky Elias, ETIAS a tady komise samozřejmě hledá možnosti automatické kontroly eh, osobních údajů a zároveň se zabývá také eh, různými eh, možnostmi kontroly. <clears throat> Už jsme eh, také říkali, že informační systémy mohou fungovat pouze pokud budou mít kvalitní údaje. A my jsme proto také eh, provedli několik analýz a také jsme začali s různými druhy školení na národní úrovni, tak aby ty údaje byly opravdu kvalitní. Co se týče toho společného vyhledávače, tak eh, ty v tuto chvíli hm, Eh, ty údaje, které máme v tuto chvíli k dispozici, ukazují to, že je třeba hlavně sjednotit ten společný jaksi vyhledávací systém tak, aby všichni, všichni měli k dispozici stejně efektivní vyhledávání. A k tomu byl také, eh, k tomu byla iniciována, iniciována studie a také pilotní projekt. A ta studie samozřejmě jde ruku v ruce s tou, s tím pilotním projektem. Dále, skupina také eh, roz, eh, rozpráví na téma společného takzvaného matching systému, to znamená vyhledávání těch eh, nejdůležitějších nebo souvisejících dat. To znamená, že tady hovoříme v podstatě o tom eh, systému input-output, eh, entry-exit, EES, který také musí být dobře propojen s tím takzvaným identity check, to znamená s kontrolou identity. A to vše by mělo tedy být kontrolováno eh, pomocí kontroly biometrických údajů. To znamená, že tady jde právě o to identifikovat ty falešné identity, najít ty falešné identity v různých systémech. Jinými slovy, budou tady existovat ještě oddělené, oddělená kontrolní pravidla pro různé druhy údajů. A proto eh, my jsme také chtěli udělat, nebo jsme iniciovali tu, si eh, nebo jsme v podstatě iniciovali tu studii, která má najít ten nejlepší kontrolní systém. Skupina také hovoří o tom, eh, o té možnosti toho společného takzvaného skladiště těch alfanumerických eh, údajů, to znamená, že ve chvíli, kdy ta databáze bude fungovat na bázi nebo bude využívat ten společný sklad, to společné skladiště údajů, to znamená, tady hovoříme například o e, systém, autorizačním systému ETIAS, tak to bude vycházet vlastně z jedné jednotné databáze a tady se budeme opět moci lépe vyhýbat e, tomu zneužívání těch falešných identit. Dále, komise byla vyzvána k tomu, aby e, zanalizovala v podstatě tu um, přiměřenost a také proveditelnost těch v současné době existujících systémů. To znamená, znamená, že šlo hlavně o srovnání eh, systému ETIAS a jiných možných systémů. To jsou témata, kterými se skupina bude zabývat na všech svých jednáních minimálně do konce dubna. Ta skupina samotná nemá žádné pravomoci přijímat nějaké jednotlivé, jednotlivá kontra, kon, konkrétní rozhodnutí. Eh, jejím úkolem je vypracovat zprávu, která bude zveřejněna v květnu a která bude základem pro naší eh, rozpravu o dalších možných krocích. Já se omlouvám, zdali jsem hovořil příliš eh, dlouho. Omlouvám se, zdali, eh, jestli to tedy v tuto chvíli znělo eh, jaksi příliš technicky. Pokud jste byli schopni absorbovat a vstřebat vše, co jsem tady řekl, tak doufám, že budeme moci v tuto chvíli rozprávit a budu vám schopný také odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Děkujeme, Juliane. Hovoříte o diagramech, ale myslím, že jste opravdu tady potrhl hlavní otázky, eh, kterým věnovali pozornost právě ehm, poslanci, ehm, co se týče nikoli vytváření centralizovaného úložiště, ale využívání existujících nástrojů lepším způsobem Eh, s zajištěním tedy eh, problematiky přístupu k informacím, eh, ochrany vlastnictví těch dat a tak dále. Takže vy jste tady celou řadu těch otázek zmínil, mm, jakož i to, že by jaksi praktici z mm, odpovídajících oborů by k těmto eh, informacím měli lepší přístup, ale já tedy teď dám slovo eh, panu Depré. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás a informoval nás o vývoji práce mm, příslušné skupiny. Dovolte mi nejprve takovou poznámku, která tak úplně nesouvisí s tím, co jste říkal. A sice, co se týče výměny informací v té oblasti, která se nás týká, tak stále spočívá na předlisabonských nástrojích, to znamená na rámcových rozhodnutích. Takže já se ptám komise, zda si nemyslí komise, že nazrál čas přistoupit k po lisabonskému režimu, to znamená rámcová rozhodnutí nahradit nařízením. Myslím, že snad se počítalo i s nějakým datem z paměti, si to nepamatuji, ale ptám se tedy, zda takový je záměr komise. Za druhé, sdílím váš názor, pane komisaři, jakož i názor skupiny na vysoké úrovni s těmi jednotlivými alternativami. Nemá smysl sbírat data, Jestliže nebudou kvalitní, v tom má skupina, pracovní skupina naprostou pravdu. Pokud nemáme kapacity inteligentně je zpracovávat a za třetí, pokud jasně nedefinujeme, které orgány k tomuto typu dat mají mít přístup podle eh, kategorií a tak dále. Ale já bych tady uvedl několik příkladů, které vyvolávají mé obavy. Ta expertní skupina byla založena v červnu ale komise už v dubnu 2016 předložila dokument o vstupech a výstupech. V květnu eh, došlo k přeskumu Eurodaku. V listopadu systém DETIAS a v prosinci změna SIS. A to znamená to všechno v době, kdy expertní skupina ještě neměla čas cokoliv navrhnout. Eh, co do analýzy těchto systémů, jejich propojení, jejich interoperability a tak dále. Tak co zjišťujeme? Uvedu příklad. Třeba při přeskumu Eurodaku v budoucnu zůstane nutnost mít 10 otisků prstů a jeden otisk tváře, zatímco v systému EES vstupu a výstupu budou čtyři otisky prstů a jeden eh, otisk tváře co zdůvodňuje, zdůvodňuje takovou situaci? Já se ptám, jestli teď tady ne, ne, příliš nespěcháme um, s některými návrhy, kdy závěry té skupiny by nás měly přimět k tomu, aby jsme něco eh, už změnili v tom, co existuje. Uvedu další příklad. Třeba souvislost mezi systémem vstupu a výstupu a systémem ETIAS. Eh, tedy těch předběžných souhlasů. Když analyzujete oba návrhy, tak vidíte, že mezi nimi neexistuje žádná souvislost. To je tedy neuvěřitelné. Jestliže, když zkoumáme vstup zájemce a výstup toho zájemce, tak současně si neskontrolujeme, že předběžně eh, před vstupem, eh, jestli měl předběžný souhlas pro vstup. Když ten systém budete analyzovat, tak tam najdete spoustu takových věcí. Takže já souhlasím se vším, co jste řekl, ale ono je to nalehavé, protože jinak práce, kterou teď děláme, v řadě oblastí bude dál nekonzistentní a interoperabilita, která by tam byla potřeba, tu nebudeme moci prostudovat teď. Takže já bych moc prosil, aby pracovní skupina teď rychle eh, analyzovala ty systémy Eurodac, SIS, vstupu, výstupu, ETIAS, abychom měli jistotu, že to, co se po nás chce teď, nebude buď zase nekonzistentní nebo plné nedostatků co do propojenosti a interoperability. Děkuji. Děkuji vám. Birgit. Děkuji a děkuji, pane komisaři, za mm, tyto informace. Já mám asi pět nebo šest otázek. Vy jste zahájil slovy, že je nedostatečná výměna informací a uvedla jste příklad, že někteří lidé vystupují pod různými identitami. Tady já si myslím, že ten problém není v tom, že někdo se nedívá do mm, databází, ale že některé e, e, orgány do těch databází nevkládají informace. A když ty informace v databázi nejsou, tak potom výměna informací tolik nepomůže. Takže proto na straně 3 eh, zprávy vidíme, že eh, komise má pocit, že existující systém a praxe potřebují zlepšit dřív, než začneme uvažovat o nových systémech. Dobrá, ale potom následuje 11 stran, kde se detailně popisují nové systémy a nové postupy, které mají být zavedeny tak je to proto, že členské státy nechtějí diskutovat o vlastních nedostatcích a radši chtějí nová opatření. A interoperabilita jako taková neznamená vytvořit novou databázi, ale je to to, k čemu teď dochází. A chystá se komise předložit nové návrhy a pokud ano, můžete zajistit, že budou probíhat Eh, konzultace mezi jednotlivými službami, než nám budou předloženy? Další moje otázka se týká eh, nutnosti a přiměřenosti. Nemluvím jenom o, o ochraně eh, soukromí a, a ochraně dat, ale také o procesních mantinelech v tomto prostoru interoperability, co prezumpce neviny, případná náprava. To jsou zvlášť relevantní věci protože máme plány pro budoucí úložiště dat, které by v budoucnu mělo obsahovat všechny eh, údaje o totožnosti z Eurodaku a případně z dalších systémů. Můžete nám také dát více informací o eh, tom úložišti, skladišti dat, kde se má nacházet a jakým způsobem bude fungovat anonymizace těchto dat. Pokud budete fungovat s daty, jako je státní eh, příslušnost, eh, pohlaví a tak dále, je prostě i tak možné identifikovat jednotlivce nebo ne. A v eh, první zprávě o pokroku bezpečnosti v Unii se hovořilo o hodnocení budoucího úložiště identit pro systém vstupu a výstupu a ETS. Můžete vysvětlit, jaká má být přidaná hodnota budoucího společného úložiště dat, jestliže už teď existuje evropský vyhledávací portál pro prohledávání, paralelně prohledávání několika databází. Tolik z mé strany. Hovoříte o úložišti velmi dobře nejsem si jist, jestli eh, komise eh, eh, chce, chtěla hovořit o skladišti, protože to je, myslím, poněkud rušivé slovo. Nevím eventuálně, jak to bylo i přeloženo do dalších jazyků. A prosím, pan Pochně, máte slovo. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci i vysvětlení některých klíčových otázek i za informace o výsledcích eh, skupiny na vysoké úrovni. Pro bezpečnost jasně musíme vyřešit určitá dilemata. Jedno z těch dilemat třeba, co by mělo být povinné, co by mělo být dobrovolné, když hovoříme o výměně dat. Vy jste se toho dotknul a je důležité v tom pokračovat, protože teď zahajujeme diskusi s členskými státy a ten problém je velmi důležitý. Za druhé, interoperabilita má své právní dimenze a technické dimenze. Já si myslím, že je velmi důležité spolupracovat, když hovoříme o interoperabilitě se všemi těmi aktivitami a e, opatřeními, které komise přijímá v oblasti administrativních kapacit v členských zemích, tak aby interoperabilita se mohla uskutečnit. A také potřebujeme e, určité konzistentní požadavky, čili jaké typy dat potřebujeme teď v této oblasti ty požadavky jsou velmi rozmanité a jak říkal pan Dupré, mělo by se to nějak vyjasnit pro další práci. Za třetí, myslím, že klíčové je vytvořit systém, kde by docházelo k monitorování v reálném čase a ke zpracování dat v reálném čase. To je důležité pro bezpečnost. Jde o sběr dat, ale rychlá reakce, to je to důležité. Musíme pracovat s členskými státy, kdy se snažíme vytvořit konstrukci, architekturu toho systému, aby e, mohl fungovat v reálném čase. A další, co je velmi důležité, je mít odpovídající algoritmy a společné procesy, jak jste říkal. To je velmi důležité pro zpracování dát. A samozřejmě, až budeme mít společné zpracování, tak bude také důležité eh, překonat fragmentaci. Souhlasím s vámi, že potřebujeme společné úložiště. Já, mě to připomíná to repozitorium v latině podle pravidel GDPR a musíme myslet na bezpečnost, na ochranu soukromí, ale současně, když se hovoří o regulaci a bezpečnosti elektronické komunikaci, bezpečnosti elektronické komunikace, tak je potřeba využít tedy i ty nadcházející procesy právě v tomto eh, v této oblasti. No a pak ještě pár klíčov, to, to je pár klíčových otázek a musíme poskytnout nějaké informace členským státům, protože členské státy se potřebují přizpůsobit těmto novým požadavkům. Děkuji. Děkuji, paní Sargentini. Děkuji. Trošku mi vrtá hlavou už první věta ve vnitřní zprávě, kde se hovoří o paralelních výzvách migrace, boje proti terorismu a organizovanému zločinu. To jsou různé výzvy. Říkat, že jsou paralelní, protože k ním dochází současně, ano, ale stavět je jaksi do souvislosti mi připadá těžké. Když se podíváme na různé databáze, které v Unii máme, tak eh, databáze které slouží k usnadnění vstupu a výstupu na území Unie pro lidi, kteří tady mají být, jako třeba hm, už jsou na cestě nebo v rámci vízového systému, vízová databáze, která by měla umožnit eh, identifikovat lidi eh, v případě žádosti o azyl, Eurodac, celá, to je celá řada databází, které mají svůj oprávněný účel. A já bych chtěla porozumět tomu, jestli začneme propojovat různé databáze, kde bude to omezení, jak budeme mít záruku, že je tam účel, že je to omezené účelem. To znamená data, samozřejmě data, která nejsou v systému a měly by tam být, tak ano, ale pak samozřejmě i jsou data, která třeba tam být nemají a mohou mít určité dopady pro e, dotyčného člověka. Například, jestliže e, jeden e, občan měl, e, e, byl předmětem e, červené e, e, karty od Europolu a byl v systému SIS e, v, v Německu, v České republice, byl vedených jinak a e, takže jde o to, jak, dostat, jak zajistit, že určitá data, která tam nemají být, tam nebudou a naopak a teď, a když se budou naopak propojovat data v, v, dohromady, tak e, jak to ošetřit, e, e, že jak, do jaké míry je bude třeba používat Europol a podobně. Eh, dále ten návrh, který se týká Eurodaku, kde se plánuje teď, že budou otisky prstů malých dětí a dávat je do systému. Eh, a eh, orgány činné v trestním řízení, že by je mohli taky na ně nahlížet, ale jak zajistíme, že nebude docházet ke zneužívání informací, aby nebyly třeba děti častěji kriminalizovány. Já netvrdím, že to tak bude, ale prostě já souhlasím s vámi, že data mají být správná, že máme mít jistotu, že to funguje, ale e, jde mi o omezení účelu a e, zamezení zneužívání. Po e, víkendu, kdy se ve Spojených státech hovořilo o zákazu vstupu muslimů, tak teď najednou hovořit o obrovských databázích občanů třetích zemí to, eh, se všemi aspekty, které to znamená, mi mm, připadá takové trošku zneklidňující. Děkuji. Děkuji, paní Meclo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste dnes zde a za vaše osobní nasazení. Eh, věci, o které mluvíme v této době, je zásadní pro poraniční eh, bezpečnost a pro vnitřní bezpečnost, aby ty systémy byly interoperabilní, musíme mít možnost si vyměňovat údaje i mezi členskými státy. A levá ruka musí vědět, co dělá pravačka. A tady sdílím eh, obavy Michaje Bonyho, aby byl zajištěn přístup v reálném čase a zpracování v reálném čase. A to nevyvolává jenom operativní, ale také aspekty, které souvisí s osobním my právě se soukromím a jsem velmi rád, že do toho byla zapojena také agentura pro základní práva a ochránce práv, protože je zásadní, aby občané měli důvěru v náš systém a aby byli ujištěni o soukromí a bezpečnosti. A nemám žádné iluze, pokud je o velikost toho úkolu. Vydělal jsem průběžnou zprávu skupina vysoké rovni a budeme připravovat zprávu příští rok my a jsem ráda, že zjištění projednáme zde ve výboru. Dvě otázky velmi rychle. První věc se týká přístupnosti, dostupnosti údajů. Jak kontrolovat přístup na základě skutečné potřebnosti náhledu dodat? A vy jste to uvedl ve svém vystoupení, že třeba nabourat mýty, ale já bych uvítala podrobnosti. Pokud jsou lidé, kteří si myslí, že bude existovat jednotná databáze, kde bude moci hledat kdokoliv. A další věc je výcvik osob na národní úrovni. Naše úřady se na to budou více ptát, tak nám de, seznamte nás s tím. Hovoříte o členských státech, které jsou v první linii, ale měli bychom získat větší představu o tom, co máte na mysli právě v této chvíli. Děkuji. Děkuji, pan Coelho. Děkuji, pane předsedu. Děkuji, pane komisaři Kingu, za velmi užitečné a jasné vysvětlení práce skupiny na vysoké úrovni. Až budou všechna opatření upravena a budou navržena nová, tak je třeba zaručit, že budeme mít úplnou představu, jak řekl pan Gerard Dopré. Proto si myslím, že by parlament měl využívat výsledky skupin na vysoké úrovni o interoperabilitě, ale také provádět určité šetření sám. Nedávné útoky v Berlíně jasně ukazuje, že existují mezery ve výměně informací. Jak jste řekl ve svém vysvětlení. Za prvé, můžete nám říci, zda komise předloží další návrhy po, po výsledku práce skupiny na vysoké úrovni. Za druhé, zatím je zřejmé, že také potřebujeme více od členských států, pokud jde o vkládání dat, zajištění kvality dat a také pokud jde o zabezpečení dat, jak říká paní Sipl. Hodnocení na SIS vede právě k tomu. Bude skupina poskytovat více informací v tomto směru má v komise v plánu řešit horizontálně tuto otázku, kromě těch jednorázových kontrol a kromě školení pracovníků, jak o tom hovořila paní Mecela. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Karolsi. Paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, komisaři. Za prvé, aby to bylo úplně jasné, velmi vítám snahy o větší interoperabilitu. A už jsme se o to zasazovali, aby došlo k větší výměně v kontextu evropského PNR. Takže je to správný směr, ale mám celou řadu vážných obav. Protože za prvé, vy jste se zmínil otázce ochrany osobních údajů ale to je jenom jedna z pojistek, která je nezbytná. A já jsem také slyšela velmi málo a moc jsem si toho také nepřečetla od skoro vůbec nic v dokumentu, ve zprávě o demokratické a soudní kontrole. Jaký bude právní základ pro to všechno? Kdo bude mít na starosti toto? Bude to v národní kompetenci, kompetence EU, který soud to bude řešit, to je mi zcela nejasné a je třeba to vysvětlit, protože zdá se, že hovoříme o interoperabilitě, ale svým způsobem to zní tak, že by to šlo cestou obrovské obří databáze. A musím kdo to má na starosti. A tím spíše já tady navazuji částečně na slova eh, sousedky za mnou. Někdy se říká, Důvěra je pěkná, ale kontrola je lepší. A, ne, a prezident USA nabízí politické řešení, která pevně odmítám. A je to velmi znepokojivé. A v Evropské unii má spoustu kamarádů, včetně politických stran u moci, anebo které se k moci během roku dostanou. Takže naši občané si zaslouží eh, co možná nejlepší ochranu a nejlepší pojistky protože to je to, co charakterizuje demokracii. Nejsou to volby, ale kontrolní mechanismy. A ty musí být eh, silnější, lepší než kdykoliv jindy. Interoperabilita samozřejmě, ano, jít po této cestě samozřejmě, ale musíme mít větší jasnost o právním základu o, o demokratické a soudní kontrole. A pokud je o složení eh, skup, pracovní skupina vysoké úrovni, já vím, že Norsko a Švýcarsko se zřejmě také účastní, ale Spojené státy také, anebo jsem to špatně pochopila? Ne. Tak dobře, jsem ráda, že to bylo nedorozumění. A také jsem zvědavá na účast EDPS a pracovní skupiny 39, protože pokud ty mají eh, poskytnout nezávislé stanovisko ke konečnému návrhu, tak by asi neměly být zapojeny do formulování těch návrhů. Tyto dvě úlohy se neslučují. A poslední otázka. Jako Gérard Dupré, nezapomínáme, že máme řadu nástrojů. Máme Eurodac, máme SIS, a vypracováváme PNR, a další věci. Nemůžeme zahajovat něco nového, pokud se neujistíme, že to, co už máme, dobře funguje, že data se dostávají do systému, jsou vyměňována, protože opřím za to jenom vytvořením systému PNR pro autobusy a vlaky, tak bychom nezabránili útoku v Berlíně. A to je ta první taková uh, prvoplánová reakce. Takže musíme skutečně využívat to, co už máme. Děkuji mnohokrát. Pan Diaz de Mera. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Já se omlouvám, protože jsem přišel trošičku pozdě, to znamená, že jsem neslyšel vaší prezentace, ale velmi důkladně a pečlivě jsem si eh, přečetl vaši zprávu a mám tady k tomu čtyři otázky. Pokud tedy interoperabilita je absolutně nezbytná, tak abychom si vůbec uvědomili cíl této iniciativy, taky já jsem identifikoval interoperabilitu 14 různých databází. SIS a FIS, ten má co dočinění s otisky perf, mm, prstů, dále API, Elvis Eurodac, Europol, Pr- Primská, Elektris, to znamená otisky prstů a teď vůbec nehovořím o kvalitě údajů, a, a ECRIS, zároveň také SLTD, ETIAS, ESTA, to znamená všechny ty e, údaje ještě před e, Eh, příchodem. 14, 14, dohromady jich je asi 14 těch eh, databází. Já jsem opravdu identifikoval 14, to znamená, že jde opravdu o komplikované téma. Co se týče té expertní skupiny, tady hovoříme o jednotném vyhledávači, o jednotném jednotném rozhraní pro vyhledávání, hovoří se o té interoperabilitě a hovoří se o, těch biomet- o porovnávání biometrických údajů. Ale co se týče té věci samotné, tak mě zajímají dvě zcela zásadní otázky. Za prvé se to týká ochrany základních lidských práv a zároveň jaksi zajištění dobré efektivní práce pobřežní stráže a policejních úřadů. A v této souvislosti mám tady pro vás připravené čtyři otázky. S ohledem na závěry této skupiny, to znamená závěry, eh, které eh, očekáváme na konci července a také s ohledem na to, že já jsem spravodajem například eh, pro systém EES, tak já bych rád viděl, jaké dopady na mou zprávu bude mít práce této expertní skupiny na vysoké úrovni. Dále bych rád věděl, jak by existovalo toto jednotné vyhledávací evropské rozhraní. A dále, co se týče toho anonymního úložiště, které nazýváme takzvaným skladem, warehouse, tak jak by to mělo být užíváno. A v souvislosti s budoucími projekty se ptám, zdali komise se zamýšlí nad tím, že by rozsah působnosti EES byl rozšířen což je samozřejmě velmi komplexní a složitá otázka. A na závěr to, co se asi nejvíce týká mě, nebo o co mě jde, hlavně jde o opravdu efektivní management, který bude podléhat demokratické kontrole. To je vše, na co jsem se chtěla zeptat, pane předsedo. Děkuji. Birgit, chtěla si ještě něco říct? Ano, velmi krátce. Já jsem zapomněla na velmi důležitou otázku. Velmi často, když hovoříme o kvalitě údajů, tak já mám takový dojem, že se tady bavíme stále o technickém charakteru těch údajů. Ale musíme se také zabývat spolehlivostí těch zdrojů pro některé informace. A já to zmiňuji, protože v té předběžné zprávě se hovoří o spolupráci s Interpolem a asi víte ještě lépe než já, že někteří lidé, kteří jsou v databázi Europolu, se tam nenachází, protože by za sebou měli nějaké, eh, nějakou zločinnou historii, ale jsou tam z politických údajů. To znamená, že spolehlivost zdrojů je zcela zásadní. Ano, co se týče databáze Europolu, tak tady je třeba si položit také tu otázku, kdo vlastně ty údaje do tohoto systému vkládá, kolik členských států. Děkuji všem, kteří se tedy zúčastnili eh, rozpravy, zmínili také otázky týkající se právního rámce, legality a v tuto chvíli asi předávám slovo panu komisaři. Máte slovo. Takže já bych pouze rád zopakoval vaše díky, pane předsedo, všem, kteří se přihlásili do roz, do, kteří se do této rozpravy přidali, protože samozřejmě ETIAS je také eh, složitý systém. Nevím, velmi často nevím, zda toto všechno napomáhá, jak se tomu porozumění toho popisu a já doufám, že také prostřednictvím této eh, rozpravy, společné rozpravy se nám eh, podaří eh, některé věci vyjasnit. To znamená, že všichni budeme vědět, co se tady vlastně navrhuje, s jakým cílem a jakou přidanou hodnotu ty jednotlivé návrhy mají. Protože Tady zazněly opakovaně některé věci, to znamená hlavně ta snaha nebo potřeba demokratické a efektivní kontroly. Dále Eh, úloha parlamentu v eh, rámci této transparentní kontroly. Eh, ta je naprosto stěžení a zásadní. Byl tady jeden návrh v této zprávě v polovině období. A jde o to, že my si myslíme, že by bylo dobré, kdybychom to vyzkoušeli a Otestovali se. A tady jde o to jednotné vyhledávací eh, rozhraní. A proč to říkáme? My si myslíme, že by by bylo dobré, kdyby ty dočasné kontroly nebyly měněny, všechny ty přístupové kontroly. Poté samozřejmě se můžeme zabývat nad eh, otázkami jiné možné implementace která by vyžadovala novou právní strukturu, nový právní eh, rámec, tak samozřejmě ve chvíli, kdy budeme uvažovat o něčem takovém, tak budeme muset předložit konkrétní návrh a tento konkrétní návrh bude-li tedy vyžadovat eh, novou právní strukturu, no tak o tom budeme muset jednat a to samozřejmě bude podléhat demokratické kontrole Evropského parlamentu. To znamená, že tady to, co děláme, nejde o to v podstatě nějakým způsobem obejít ty již v tuto chvíli fungující systémy demokratické kontroly. Jeden z prvků práce této expertní skupiny je ten, je v podstatě jak ta úroveň, ta navýšená úroveň transparentnost a inkluzivita této práce. Na konci této zprávy je stránka, na níž najdete další témata k rozpravě, ke kterým se může nějakým způsobem skupina ve své závěrečné zprávě vyjádřit. Takže samozřejmě oni mohou eh, přijít s různými návrhy týkají, akcí, se různých věcí. Takže ale čím se zabývali nebo či, o co jde? Tady v tuto chvíli je třeba opravdu zajistit ještě vyšší míru transparentnosti právě těch, těch záležitostí, které se týkají technického charakteru, znamená těch technických záležitostí a v podstatě jakým způsobem zajistit ještě vyšší transparentnost v práci. A tyto návrhy mohou zajistit pouze pokrok ve chvíli, kdy, mohou zajistit pokrok pouze tehdy, ve chvíli, kdy půjdou ruku v ruce s novým fungujícím přizpůsobeným eh, právním eh, rámcem, který bude odrážet jaksi tu novou, eh, ten nový způsob práce. Takže tady si rozhodně tyto otázky musíme položit. Je tady několik otázek, nebo velmi mnoho otázek. Například pan Dupré se ptal na to, proč tady hovoříme o nových věcech, když v tuto chvíli ještě stále eh, čelíme různým výzvám toho současného systému. Tak o tom jsme hovořili už v minulosti a my v komisi chceme samozřejmě udělat všechno pro to, aby to, co v tuto chvíli existuje, aby to fungovalo co nejlépe. A chceme také, aby se členské státy zavázaly k tomu, že jak si to budou dodržovat a že ty systémy fungovat budou. To znamená, že členské státy musí implementovat to, na čem jsme se dohodli. My jsme se také bavili o různých záležitostech, které vlastně vyplývají z těch problémů, kterým čelí členské státy při implementaci. To znamená, že tady ne všechny ty věci jsou tak zcela jasné, ale, a to už jsem říkal i na začátku, ve stejnou chvíli musíme se dívat také na nové oblasti a musíme zpracovávat nějaké nové návrhy. To znamená, že nesmíme přestat vypracovávat nové návrhy. Samozřejmě, že tady máme různé úrovně těch eh, výzev, hovořil o tom také pan de Mera. To znamená, jakým způsobem se vám podaří v podstatě nějakým způsobem sloučit tu analýzu těch současných návrhů, které jsou na stole, s tou hloubkovou prací, detailní, konkrétní technickou prací expertní skupiny. A jediné, co k tomu mohu říci, je to, že samozřejmě to víme a že uděláme všechno pro to, abychom tady eh, k tomu souladu došli. To znamená, že zároveň nemůžeme ale přestat provádět jak si tu naší práci, eh, protože ještě nebyly vydány závěry eh, skupiny. Samozřejmě, že se budeme zabývat také otázkami SIS, integrované diskuse, ke kterým dochází na eh, odborné skupině na odborné úrovni, na vysoké úrovni. To jsou všechno otázky, které, ke kterým se věnujeme. Takže hovořilo se o etiasu a to také i s ohledem na tu původní rozpravu, ke které došlo na úrovni odborné skupiny. Co se týče Eurodaku, tak eh, tady se o tom hovořilo hlavně v souladu s eh, tím azylovým systémem. Víte, proč se o tom hovořilo? A možná, že tady může být několik prvků v této práci, ke kterým se musíme vrátit a které je třeba zohlednit. A je tady jeden konkrétní příklad eh, toho, a je třeba to zmínit, a pan Diaz de Mera se tomu věnoval ve svém projevu, a je tím ta otázka otázka návrhu, který předložili, které, který předložilo několik eh, členských států a šlo v podstatě o e, rozšíření rozsahu působnosti EES. Tady si myslím, že ten návrh je zcela jasný. Já si myslím, že e, víme a můžeme to říci, že tato odborná skupina na vysoké úrovni se rozhodně bude zabývat technologickými aspekty tohoto návrhu. A je třeba samozřejmě zohlednit vždy ty možnosti, které vlastně jak si ten právní rámec nabízí. Nicméně tito odborníci nemají žádné pravomoci přijímat nějaká rozhodnutí. Ne, oni nejsou eh, experty a nebudou přijímat žádná politická rozhodnutí. To, to politické rozhodnutí je eh, na nás. Co se týče složení té skupiny, Já si myslím, že jednou z výhod této skupiny je právě ta inkluzivita. To znamená, že já opravdu vítám tu skutečnost, že <clears throat> jsou v této skupině zastoupeny některé agentury, také parlament, také evropský ochránce soukromých eh, údajů, osobních údajů. Všichni jsou součástí této skupiny a všichni eh, jednoduše vědí, že přispívají svou prací eh, do tohoto do tohoto procesu. To znamená, nikdo tady není proto, aby jak se nějakým způsobem eh, Eh, kontroloval eh, nějak separátně práci této skupiny. Ne, ta bude hodnocena samozřejmě na základě své práce a svých eh, závěrů a samozřejmě děláme všechno pro to, aby ta skupina mohla fungovat nezávisle. Co se týče té otázky týkající se těch různých procesů, které se navrhují nebo jakou přidanou hodnotu eh, mohou poskytovat. Co se týče toho takzvaného skladu, toho data warehouse, to je prostě, já jsem si ten termín nevymyslel, prostě tak to nazývá ta pracovní skupina, to znamená uh, sklad dat, datový sklad. Takže ti se zabývají hlavně otázkami kvality údajů v tuto chvíli každý eh, systém v podstatě je zodpovědný za kontrolu kvality těch údajů, což je v pořádku. Nicméně my bychom byli rádi, kdyby tady ta kvalita těch údajů byla kontrolována ještě lépe a lze to udělat dvěma různými eh, způsoby. Může to být EULISA, EULISA která je zodpovědná která je zodpovědná za toto, tak této agentuře můžeme dát přístup eh, do těchto databází a ta to bude kontrolovat. A nebo další návrh, a to je to, co se tady navrhuje v této zprávě, a to je v podstatě ta možnost eh, anonymizovat ty, ty údaje, ta metadata, a to za účelem ověření kvality těchto údajů. To znamená, ta data budou anonymní a budou také jako anonymní kontrolována. To znamená, my si myslíme, že tady ten takzvaný datový sklad má určité výhody, protože v podstatě tady, ve chvíli, kdy vy budete provádět nějakou kontrolu v jakémkoliv systému, tak vlastně ta kontrola v podstatě bude mít přístup ke všem, ke všem údajům, včetně těch eh, osobních údajů. A v eh, pomocí tohoto způsobu se v podstatě nenaruší tady ta ochrana osobních údajů. A dále, jakou výhodu bude mít to jednotné vyhledávací rozhraní a jakým způsobem se liší od toho uh, obecného úložiště. Tady to, to jednotné rozhraní, tak jak se navrhuje v podstatě, uh, Eh, umožňuje v podstatě ty, kteří jsou jaksi v té přední linii, to znamená pobřežní stráž, ti, kteří pracují in situ, v podstatě umožňují jim přímý přístup do těch eh, eh, národních databází, ale zároveň také jim umožňují přístup těm sdíleným databázím vždy jaksi v souladu s těmi Eh, přístupovými pravidly. Tady nechceme nic měnit na tom právním rámci ale velmi často jde opravdu o lidi, kteří mají jaksi právní přístup k různým systémům, ale velmi často v, tomto, v tuto chvíli je to tak, že v podstatě musí eh, jaksi z jednoho systému do druhého, je to několik kroků a když s nimi mluvíte in situ tak řík, a ptáte se jich na to, co jim komplikuje jejich práci, tak velmi často říkají, že je to právě tento komplikovaný přístup, že kdyby měli jednotle, jednotlivé, jednotné rozhraní eh, prostřednictvím něhož by měli přístup do těchto různých systémů, tak by jim to velmi pomohlo. A to není to stejné, co se navrhuje, jak si v rámci toho návrhu eh, toho sdíleného úložiště biometrických údajů. Protože tady to by vám umožnilo mít nějaké místo, ve kterém budete hledat a vy budete jak si hledat za různými účely a zároveň by vám to také řeklo, zdali ty informace o to je to sobě s těmito biometrickými údaji jsou k dispozici i v jiném systému. Takže vy v podstatě budete mít ty přístupové e, možnosti, ale v čem je ta výhoda. V podstatě mohli byste se vyhýbat těm situacím, ke kterým dnes dochází. To znamená situace, mě, v ním, v ní, jak si, to jsou situace, na základě níž my vlastně zjišťujeme, že ta stejná osoba pod různými identitami se nachází v různých systémech. Takže to je vlastně ta výhoda toho společného úložiště biometrických údajů. A pokud bychom tak chtěli postupovat, tak bychom tady potřebovali nový právní rámec, o kterém musíme v každém případě vyjednávat s vámi. V této zprávě není nic, co by vám jaksi umožnilo umožnilo nějakým způsobem to obejít. A jak to všechno zapadá do té prezumce neviny. při mm, převzetí nebo biometrického uložiště, tak tam máme biometrické informace. A vezmeme-li tu další vrstvu, kterou dokument navrhuje, to znamená uložiště společných eh, dat o identitě, kde kromě biometrických dat je třeba jméno a datum narození, v rámci opatření proti využívání různých identit v různých systémech, ale bude to člověk s těmi jedněmi biometrickými údaji. A, takže tam bude třeba několik men uh, e, uvedených u jedněch biometrických dat, což potom velice usnadní uh, v terénu práci. Eh, data jako eh, jméno, údaje o jménu a biometrických datech eh, vás nedostává do té sdílené oblasti, nebo v té sdílené oblasti není nic o otázkách spojených s danou identitou, hm, takže třeba tam nebude informace o jejich vízovém postavení, nebude tam informace o tom, jestli jsou SIS, Eh, jestli eh, tam mají něco, eh, jestli mají spis v Eurodaku. Prostě to bude zůstávat v jednotlivých databázích a bude podléhat stávající kontrole přístupu. Takže já doufám, že to trošku pomůže. Když vás to neuklidní, tak aspoň vysvětlí, jaká, jaké jednotlivé kroky tam navrhujeme. A Každý z těchto kroků, ať už jednotné rozhraní, což by vyžadovalo určité změny struktury i, v, i, v, i právní struktury, eh, tak by se postupovalo prostě obvyklým způsobem. A poslední poznámka, a to se týká členských zemí. Máte naprostou pravdu, že to všechno může fungovat jedině tehdy, když budeme dál vyvíjet eh, tlak na členské země, aby poskytovali odpovídající kvalitu dat a sdíleli je. A z toho důvodu jsem eh, rád, že tady máme návrh na posílení SIS, kdy poprvé v souvislosti se SIS by to donutilo členské země sdílet informace spojené s terorismem. Když se podíváme na ty návrhy, tak já si myslím, že to EU bude podporovat. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji za e, příspěvky, inteligentní příspěvky členů. E, Sofie Antvel e, zmínila ještě otázku kontroly, když expertní skupina dokončí svou práci a pak to bude otázka politiků, tak pak se musíme být v kontaktu, protože otázka interoperability eh, to je nejenom zajímavá otázka, ale má svůj právní základ, je to otázka, technická otázka mm, té interoperability eh, a souvisí to navíc s dalšími tématy, která zpracováváme, takže je potřeba, abychom zůstali v úzkém kontaktu, kdy v červnu předpokládám, že byste zase mezi nás přišel a mm, pohovořil o výsledcích té expertní skupiny. Mm, dále, co kolegové říkali mm, v souvislosti s členskými státy, my si přejeme interoperabilitu, ale bude to mít určité významné dopady co do odpovědnosti. A takže budeme hovořit o, s koordinátory o tom, že bychom pozvali ministry vnitra a zeptali se jich, jakým způsobem oni se staví k interoperabilitě. A jinak je třeba si říci, že si skutečně uvědomujeme, jaké hluboké dopady interoperabilita by měla a takže budeme dál o tom diskutovat s koordinátory a určitě se společně sejdeme s vámi v květnu nebo v červnu. Takže děkuji vám, pane komisaři, za vaši prezentaci a za veškeré podrobnosti, se kterými jste nás seznámil. A zůstaneme tedy formálně i neformálně v kontaktu. Děkuji. Colleagues, we're running a <clears throat> little... Máme trošku spoždění, takže já bych uvedl další bod, eh, zatímco se Rob Wainwright, ředitel Europolu, no, zatím přesouvá sem dopředu. Takže je to bod čtyři, kolegové. A je to prezentace ředitele Europolu o úniku dat Europolu v souvislosti s vyšetřováním terorismu. Připomínám, že v prosinci jsme na plenárce měli rozpravu s komisařem a zástupci rady o těchto únicích dat. Po někteří z nás jsme tehdy říkali, že by bylo potřeba pozvat ředitele Europolu Hm, aby vysvětlil incident a jeho důsledky. Eh, řadu kolegů toto zajímá i v souvislosti s dalšími tématy a dalšími incidenty dotýkající se Europolu i dalších agentur. Takže nás se zajímá, co nám řekne pan Wim Wright a Těšíme se na otevřenou a upřímnou diskuzi. Děkujeme vám, že jste přišel mezi nás. A máte slovo. Děkuji za pozvání. Na úvod si vám dovolím poblahopřát vašemu předsedovi k nedávnému znovuzvolení jakož i místo předsedům výboru. Je mi potěšením, že jsem tady mezi vámi, abych mohl doplnil informace na toto téma. My jsme e, informace už vám jak si předali na plenárce ze strany komise i rady a, a, a já to teď doplním. Takže mm, tady ten incident je opravdu pro Europol nepříjemný, bereme ho velmi vážně, nicméně po důkladném vyšetření e, musíme říci, že um, jak si tam ty míra těch dopadů uh, není příliš veliká. A ve skutečnosti se nejedná o únik dat v tom sismu, smyslu, že by některý z datových systémů byl uh, narušen hackery, uh, nebo že by došlo k nějakému technickému problému. My věnujeme velikou pozornost Eh, neporušenosti eh, našich eh, informačních a, technolo- a te- komunikačních systémů. Jednalo se tady o selhání člověka a porušení bezpečnostních pravidel. Bývalý pracovník, který už před rokem tedy odešel z Europolu, byl to zkušený důstojník z jedné členské země, Eh, stahnul eh, data do soukromého eh, nosiče, což je v rozporu na, na soukromý nosič, což je v rozporu s pravidly. A tato data, myslíme si, že k tomu došlo v roce 2009 a později tyto údaje stáhnul na nechráněný, eh, sou, na nechráněné soukromé uložiště v roce 2014. Novináři eh, pracující v Nizozemsku eh, získali neoprávněný přístup k části těchto dokumentů v roce 2016 Mm, prostřednictvím právě toho ukladacího zařízení. Další třetí strana získala přístup k těmto informacím podle našich údajů také, ale ta data už tehdy nebyla ta, ta, tato osoba už ta data dál nešířila nebo nevyužila. V dnešní době Mm, e, nemáme žádné informace o tom, že by se bylo jednalo o e, úmysl mm, uvedeného důstojníka, jednalo se prostě spíš o nedbalost. A mm, co se, když tedy Europol na konci září 2016 se, se dozvěděl o této otázce, Provedli jsme vyšetřování eh, v souladu s postupem, který máme nastavený v případě porušení eh, bezpečnosti dát. Eh, takže ten samý den bylo zahájeno vyšetřování v koordinaci s národními orgány členské země, ze které Eh, ten bývalý pracovník, který pocházela, kam se vracel do služby. Také jsme zahájili trestní stíhání formální v této oblasti. Toto vyšetřování probíhá dál. Data, eh, o něž se jedná, se týkaly 21 eh, souborů výměny informací o podezřelém člověku podezřelém z trestné činnosti eh, a jeho prost, komunikačních prostředků. Dohromady se to týkalo 54 vyšetřování eh, a jednalo se o data z období 2003 až 2006 s jednou výjimkou která se týkala vyšetřování z roku 2007. Takže prakticky všechno je to přes 10 let staré, takže se jedná e, o historická data. E, týkalo se to vyšetřování v sedmi členských zemí. Všechny byly okamžitě informovány o e, vyšetřování, které provádíme a e, byla jim rozeslána důvěrná zpráva výboru bezpečno, e, bezpečnostního výboru e, Europolu. Výbor pro ochranu dat byl také informován o tomto incidentu. Na základě odpovědí z členských zemí, které byly tímto přímo dotčeny, v členských zemích žádná vyšetření nebyl, vyšetřování nebyla tímto porušena eh, tím únikem historických dat. Nicméně uznáváme, že eh, vysoká důvěra především co do bezpečnosti výměny informací je naprosto stěžejní pro spolupráci Europolu s členskými zeměmi. My jsme rádi, že nedošlo k poškození žádného živého vyšetřování a členské země nás informovaly, že jsou spokojeny se způsobem, jakým jsme rychle eh, ten případ řešili a zaznamenali jsme, že od té doby nedošlo k žádné patrné změně co do typu, množství a úrovně informací, které členské státy sdílejí s Europolem, takže to nemělo negativní vliv na spolupráci Europolu s členskými zeměmi. Co se týče závazku Europolu eh, v souladu s platnou legislativou, eh, v rámci stávajícího právního rámce nemá Europol eh, povinnost informovat o případných Ehm, takových incidentech Evropské instituce, ale eh, je uvedeno, že porušení eh, důvěrnosti dát vyšetřuje vyšetřovací služba a bezpečnostní pravidla určují, že zpráva má být podána bezpečnostnímu výboru Europolu a členským zemím. Jak víte, ten případ ovšem se objevil v médiích 30. listopadu 2016 v rámci televizního programu v Nizozemsku. V důsledku toho, že došlo k uveřejnění eh, této informace v zájmu transparentnosti, jsme eh, chtěli vysvětlit některé údaje, které Eh, zazněly v médiích, aniž bychom uváděli podrobnosti eh, ohledně jednotlivých eh, aktérů, takže jsme informovali jednotlivé orgány, jednak Europolu, tak členských zemí Evropské komise DG Home, koordinátory, sekretariát a předsedu výboru LIBE. Eh, jsme tedy informovali dopisem, který jsem napsal. A 8. prosince 2016 jsem také informoval našeho eh, budoucího vedoucího dohledu eh, nad informacemi pana Butereliho dopisem, který jsem mu poslal. A také jsme rozhodli Eh, o tom, že o tom budeme informovat širší míře poté, co se toto objevilo v médiích. Toto rozhodnutí bylo přijato vzhledem k tomu, jakou prioritu věnujeme mm, jaksi transparentním vztahům s jednotlivými partnery. Europor je vázán pravidly bezpečnosti a důvěrnosti co do vlastnictví informací, čili my nemůžeme uvolňovat informace o probíhajícím vyšetřování na národní úrovni, včetně e, citlivých e, důvěrných informací, které nemůžeme sdělovat veřejnosti. E, trestní stíhání se týká toho, zda informace nebyly jaksi staženy s zlým úmyslem, zda, byl, zda došlo k trestnému činu. Zatím se zdá, že tomu tak nebylo, nicméně vyšetřování pokračuje. Eh, musíme zajistit, že tedy my, my nemůžeme sami rozhodovat o tom, že bychom eh, informace o případu uveřejňovali. Já když jsem byl před, eh, tady před společným parlamentním výborem 28. listopadu, Eh, to bylo veřejné slyšení, kde já jsem neměl příležitost veřejně hovořit o, o tomto případu. Nový právní základ Europolu zakládá lepší mechanismus pro eh, poskytování informací Evropskému parlamentu v případě podobně důležitých otázek. Článek 52 eh, mm, nařízení o Europolu uvádí že mezi Europolem a eh, Evropským parlamentem eh, musí být náležitým způsobem předávány informace. To, to nařízení eh, jsme sami považovali za užitečný mm, a usvědčil se, usvědčilo se to v celé řadě členských zemí, to znamená neinformovat členy parlamentních výborů e, o e, citlivých údajích veřejně. Europol bude podle toho nového nařízení článku, podle článku 43 informovat o případech porušení Eh, dát a současně musí zkontrolovat, zda eh, skutečně se tak stalo. Čili tento případ se týká eh, selhání lidského faktoru a proto ani já nemohu zaručit, že se to nikdy znovu nestane. Ale budeme se maximálně snažit, aby to riziko bylo co nejnižší a s potěšením mohu říci, že to je první eh, identifikovaný případ tohoto druhu od založení Europolu v roce 1999 a jsem přesvědčen, že systémy Europolu jsou bezpečné, eh, mm, ICT systémy nebyly, jak jsem říkal, nebyly narušeny hackery a eh, jak si splňují nejvyšší standardy. Naše systémy jsou průběžně přehodnocovány a, a revidovány, operační systémy e, podstupují akreditační proces, velice, velice přísný proces a máme systém uh, pro hodnocení a pro zjišťování případů úniku informací pro obchodní účely, čili ten, eh, ta odolnost systému se po, eh, této, po tomto incidentu ještě zvýšila. Byla mm, zavedena nová kontrola hned po objevení tohoto incidentu. Jsem nařídil ještě další zlepšení a další eh, povolovací krok, který v případě jaké jakéhokoliv transferu dat mimo naše prostředí, aby bylo tedy hlášeno. Um, ale... Tedy závěrem chci jasně říci, že to byl nešťastný lidský omyl, kterého v Europolu litujeme a potenciálně ohrožuje pověst naší složky. A řešili jsme to velmi rychle, zejména naší bezprostřední starostí bylo, aby nedošlo k narušení probíhajících vyšetřování. A jsem rád, že jsem mohu o tuto problematiku s vámi podělit, protože máme, měli jsme vynikající otevřené vztahy s Evropským parlamentem v minulých letech a jsem rád, že jsem vám mohl poskytnout tyto informace a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Kolegové, přečtu seznam řečníků, je, jich opravdu, je vás opravdu mnoho. Chci se ubezpečit, že pan ředitel bude mít dost času na odpověď pro všechny. Mr. Lopez Aguilar, Mr. Diaz de Mera, Mrs. Mrs. Indebelt, Mr. Coelho and Mrs. Gomez. If there is... Není-li někdo další, mohu uzavřít seznam řečníků. Dobře, seznam je uzavřen. Takže prosím dvě minuty maximálně pro každého, paní Mecola. Já budu kratší. Děkuji, pane Weinreite, že jste tady a chci zdůraznit, že Europol má naši podporu, avšak sdílím obavy vaše i naše, pokud o tento incident. A došlo k jednání o tom, kdy byl parlament informován a myslím, že to zaznělo a ta informace nám byla předána včas. Vy jste definoval opatření, která byla přijata, ale možná byste mohl být podrobnější. Co je možné udělat z praktického hlediska, abychom zajistili, že se to nebude opakovat nad legislativní rámec, který jste zmínil a na kterém pracuje kolega Augustin Díaz Demera. A zda další zdroje byly vynaloženy, aby se to nestalo. Děkuji. Děkuji, pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Wainwrighte, za to, že jste zde. A že vysvětlujete politování hodné a opravdu ostudné dějství v Europolu. Naší první povinností je vlastně nepřekračovat to, což jsou obavy jiných kolegů, ale určitě víte, že na plénu ve Štrasburku z situace, a bylo to zmíněno, že máme eh, obavy, pokud je o informaci, kdy to bylo sděleno předsedovi výboru Libe a když jste se o tom dozvěděli. Ale tady bychom určitě chtěli vědět, eh, jaká jaký byl sled událostí, pokud jde o informace a kdy bylo možné také využití této informace. Bylo vám, byla vám ta informace užitečná, který ta, která se dostala z Europolu a došlo o záznamu z nějakého využití. A informační systémy členských států jsou zranitelnější v některých případech a, a jsou někdy využity velmi primitivně a z, na první pohled tam ta informace byla velmi lehce odcizena od Europolu. A některé systémy jsou tedy zranitelnější než jiné v členských státech. Pan Díaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli Europolu. Jak všichni víme, tak politická kontrola této záležitosti, to je věc, o které jsme hovořili 14. prosince na plenárním zasedání. Dnes, v tuto chvíli, jsme součástí informativní schůze. Pro nikoho není tajemstvím, že já důvěřuji Europolu. Říkal jsem to na plánu a dnes to opakuji. Europol je nezbytným nástrojem pro bezpečnost evropských občanů. Tudíž já v každém případě stojím za Europolem. Kromě toho, bez výhrad Věřím tomu, co říkal pan ředitel a myslím si, že řízení té záležitosti a snaha o toto vyřešit byla zcela v pořádku. Myslím si, že jde o ojedinělý případ. To znamená, že to výjimka samozřejmě. Jde o výjimku, které, které došlo v roce 2009 i když se jedná o období, tedy, které lze situovat do období 2006 a 2013. Já si myslím, že tímto prestiž Europolu by neměla být žádným způsobem poškozena. Stejně tak nemůže být poškozena důvěra, kterou členské státy mají v Europol. Mám také zprávu, že by pane řediteli, jste na posledním správním zařízení obdržel pochvalu za správné řízení celé záležitosti. To znamená, že já ještě jednou opakuji a ptám se samozřejmě na to stejné, na to, co tady vzbuzuje obavy. To znamená, ptám se, zda byla přijata opatření, jímž cílem je zamezit opakování takovýchto situací, jakým způsobem by Europol měl nastavit svou bezpečnostní politiku tak, aby nedošlo k, ani k minimálnímu podkopání důvěry ze strany členských států v Europol. A chci také informovat své kolegy, že prostřednictvím svých vlastních zdrojů se mi podařilo zjistit, že bezpečnost online byla hodně navýšená a také vím, že od 1. prosince došlo k blokaci všech eh, portů. Tak jak jistě víte, od 1. května 2017 začne platit nařízení o Europolu. V rámci něhož bude existovat nástroj, který posílí kontrolu ze strany Evropský, Evropského parlamentu a také ze strany e, národních parlamentů. V tomto případě bych rád zdůraznil jednu skutečnost, která vzbuzovala obavy a stále vzbuzuje obavy ale chci říci, že žádné vyšetřování nebylo žádným způsobem ohroženo. Pane předsedo, tato rozprava je samozřejmě nezbytná, protože je politická a zároveň informativní. Je to rozprava, která vychází z určité skutečnosti, to znamená, že je legitimní. Nicméně tato rozprava musí být přiměřená a informativní a k čemu má sloužit musí sloužit k tomu, že dojde k posílení bezpečnostních protokolů, protokolů agentury, agentury, které plně důvěřují. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Dženiči. Děkuji, pane předsedo. Zlavím vás, pane Wenner, děkuji za vaši přítomnost. Vy jste připomněl okolnosti této události, tohoto incidentu. A samozřejmě my nemůžeme zklamat eh, důvěru členských států v Europol. Já se chci vyjádřit podobně jako předřečníci. Je to politování hodná událost, ale je to izolovaná záležitost, eh, chyba lidského charakteru. Nebo nejde o systém a nebyly narušeny probíhající vyšetřování, takže věci relativizovat. Je politování hodné, že k tomu došlo, ale neudovodňuje to ztrátu důvěry agentury. My to víme, podívejte se na příklad Itálie, výměna informací. My jsme mohli bojovat s organizovaným zločinem v zájmu Evropské unie a my se musíme vyrovnat s takovou výzvou. Ty výzvy jsou velmi závažné, organizovaný zločin a podobně. A důvěra je klíčová. Nemůžeme spochybňovat důvěru vůči Europolu. A nemohu než vás podpořit, abyste zintenzivnil kontrolu a sledování a podobně jako kolegové předřečníci. Ráda bych věděla, jaké kroky byly podniknuty jaká opatření jsou naplánována, aby se zajistila bezpečnost členských států právě pro zachování této důvěry, proto aby agentura fungovala ještě lépe. Děkuji. Děkuji paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Wainwrightovi, že je zde. Myslím, že je to velmi vážná věc a klíčové slovo bylo změno kolegy. Klíčové slovo je důvěra myslím, že není tajemstvím, jaká je moje pozice. Eh, z celého srdce podporuji Europol a já bych si přála, aby se Europol stal plnohodnotnou federální policejní agenturou. Ale problém je, že pokud chcete hájit Europol a volat po dalších pravomocích, tak musí nastat důvěra. A nejde o moje důvěra vůči vám. Já vám věřím v tom proměně, ale občané musí věřit Evropské unie a institucím Evropské unie. A zcela upřímně za to e, jste trošku lehkomyslný. Říkáte, no nic, byla to jenom nepořádnost a žádný e, špatný úmysl, ale cesta do pekla je vydlážena dobrými úmysly. Nebyla to jenom e, nerozvážnost a, špatn- a ne- zanedbání povinností, ale je tu řada slabin v systému a v těch protokolech. A pokud řeknete, my nejsme povinni informovat Evropský parlament, tak jak já mohu mít jistotu, že když se taková věc znovu stane, že budeme informováni? Protože to je zásadní, aby Evropský parlament nadále podporoval Europol, abychom měli jistotu, že když se něco stane, že se to dozvíme, protože jinak nemůžeme vykonávat eh, naši kontrolní funkci. A já si myslím skutečně, když řeknete, my nejsme povinni tohleto sdělovat Evropskému parlamentu, když se podíváte na, na směrnice o ochraně osobních údajů, která vstoupí v platnost příští rok, tak eh, nevztahuje se na tento konkrétní příklad, ale duch této legislativy předpokládá, v extrémních případech trestně právní postihy pro vážné datové úniky. A vy říkáte, že tady nedošlo k vážnému úniku dat, protože informační systémy nebyly napadeny. Jde o únik dat, ať tomu říkáme jakkoliv, jak se to díváme. Takže to je věc velmi vážná. A já si opravdu myslím, že bychom měli dostat ubezpečení od vás, že problémy s protokoly a postupy byly řešeny, ale také v budoucnosti, pokud se problémy vyskytnou a nejenom uniky dat, že o tom budeme informováni. Musíme vědět, že máme všechny postupy, které chrání tyto informace. A to se netýká toho, že byste nám sděloval operativní důvěrné informace o minulých či současných operacích, ale jde o fungování Europolu. A zase pevně stojím za Europolem a já bych chtěla posílit Europol do budoucnosti, ale musíme dostat lepší záruky, než jenom to, že všechno jsme dali do pořádku a už se to nestane. Ne, musíme najít způsob, jak zajistit, že budeme informováni o podobných selháních systému Europolu a o tom, jak se budou řešit do budoucnosti. Děkuji, Sofii. A není Carlos. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Wainwrightovi za to, že je tady a za poskytování informací. Chci začít eh, s tím, co řekli kolegové. Chci vyzdvinout význam Europolu v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti. A chtěl bych eh, dělat dva komentáře a položit otázku. Dva komentáře. Tento únik dát je politováníhodný, na tom se shodneme, protože podrývá vzájemnou důvěru mezi Europolem a dalšími subjekty, zejména členskými státy. Takže je to věc, které bychom se měli v budoucnosti vyhnout. Za druhé, myslím, že také zaznělo, že neexistuje dostatečná důvěra mezi Europolem a Evropským parlamentem, protože jsme nebyli včas řádně informováni. Chápu vaše vysvětlení a není možné toto řešit na veřejné schůzi. Ale existují další modely, které upravuje jednací řád Evropského parlamentu, včetně nakládání s utajovanými skutečnostmi. A to mělo být zvoleno, aby parlament byl řádně a včas informován o tomto problému. Moje otázka je sdílena s paní Metzolou. Já nevím, jak jste mohl definovat toho úředníka, který byl původcem uniku dat. A nevím, jaký tam byl modus operandi. Vy to víte, a stačí mi, že to víte, ale se znalostí toho modu operandi mě by zajímalo, zda podniknete další kroky, abyste zabránil výskytu tohoto jevu do budoucnosti. Souhlasím s vámi, že je nemožné poskytnout ujištění, že je zcela nemožné, aby něco takového se stalo do budoucnosti znovu, ale je možné tu pravděpodobnost eh, snížit. A po, přijali jste už veškerá rozhodnutí za tímto účelem, anebo některé další věci vás čekají. Pan Diaz de Mena hovořil konkrétně o určitých rozhodnutí, jako klíče USB a podobně. A budete podnikat to, co řekla paní Mecelá, nebo které kroky jste už podnikli a které chcete udělat do budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Karlose. A konečně Ana. Děkuji, pane Wainwrighte, za vaše vysvětlení. Skutečně to byl nešťastný incident a bylo to nešťastnější, že zpráva o něm přišla dva dny po už zazněly veškeré spekulace a vy jste se s námi nedělali o ty informace. Já mohu jenom zopakovat, eh, co řekl kolega Diaz de Mera. Na základě nového nařízení budeme mít eh, cesty, jak komunikovat s parlamentem a budete nás informovat o podobných možných incidentech, tak, abychom byli informováni, zda se jedná o utajované informace, o které zde běží. Také bych chtěla vědět eh, o něco více, jak se ptali kolegové, jaké prostředky, jaké zdroje jste mohl schromáždit, aby se ten problém řešil procedurální či jiné a jsem ráda, že nebylo ohroženo žádné vyšetřování, jak se řekl. Ale když se zabýváme těmito eventualitami, a já vám naprosto věřím, věřím i Europolu a chci, aby Europol byl ještě silnější, Ale myslím, že bychom neměli zanedbat eh, to, co se stalo, mm, pokud je o členské státy. Já mám obavu, že pokud některé členské státy nesplnily to, co měly při zajišťování bezpečnosti postupů, které eh, vy využíváte sami v Europolu. A moje otázka je, co děláte například spolu s komisí, aby členské státy skutečně byly na té bezpečnostní úrovni, která je požadována, zejména pokud jde o terorismus a organizovaný zločin. Pokud jde o zabezpečení komunikace a nejvyšší normy, které se týkají jednotlivých procedur. Děkuji mnohokrát, ano řeknu několik slov po vyjádření pana ředitele, co se týče informování parlamentu a podobně. Robe, prosím. Děkuji. Pokusím, pokusím se to zodpovědět logicky. Pan uh, Kuejo se ptal na modus operandi a někteří se na to ptali také. To, to je pracovník který před sedmi lety využil osobní USBčko, stáhnul údaje, odnesl si je domů a vložil je do soukromého počítače. A bylo to pouze proto, že ta pracovnice chtěla do, dokončit doma určitou práci, kterou měla rozdělanou v práci. Je to nedbalost, ale je to horší, ještě vlastně je to vážné porušení e, údajů, porušení pravidel. A je to předmětem eh, vyšetřování a také je to řešeno kázeňsky agenturou, kde teď pracuje. Takže to skutečně bylo za to velmi vážně. My jsme zatím eh, už, eh, vlastně jsme to ukončili a v roce 2011 jsme znemožnili využití soukromého USBčka na něco podobného. A abychom mohli fungovat, tak musíme převádět data do jiných systémů, ale už to není možné touto cestou. A od té doby jsme zavedli další kontrolu po zjištění tohoto incidentu, jak už bylo řečeno. Takže není nadřízený takové osoby, musí autorizovat Eh, takovýto přenos dát na registrovaný eh, klíč USB. Ať už to bylo úmyslné či neumyslné, tak je mnohem obtížnější, aby se takového stalo. Nemohu to úplně vyloučit, protože máme co dočinění s eh, lidským chováním a v každé organizaci, to je ten, to je ten nejslabší článek v každé bezpečnostní proceduře a to je také zkušenost členských států. A to byla otázka Lopez Aguilara, zkušenost eh, členských států, které to řeší, jak tedy zabezpečit, aby tisíce našich zaměstnanců dodržovali přesné bezpečnostní pokyny. A eh, členské státy se s námi podělily o tyto zkušenosti, které byly podobné a ty nedostatky selhání byla podobná v posledních letech. Když se vrátím k otázce paní Mecoli, a paní či také se na to ptala, co jsme udělali, abychom modernizovali naše možnosti. Osvěta je velmi důležitá, musíme mít jasnou politiku, ale musíme nadále školit pracovníky, zejména nové pracovníky, kteří přichází do naší organizace, o významu dodržování této politiky a také o, co obsahuje. A riziko, které souvisí s modelem obsazování funkcí v Evropě, že rotace je častější než většina policejních zborů, Takže mm, většina policejních důstojníků zůstává maximálně 9 let, řada z nich kratší dobu než 9 let a je tu tedy vysoká míra fluktuace, obrat, je to velký obrat pracovníků, takže musíme věnovat velkou pozornost eh, školení a o světě. A o to se také snažíme, ale je to rizikový faktor, který uznáváme. Pokud je o zdroje, určitě jsme zlepšili, pokud jde o čísla a pokud jde o vyspělost naši, naše kapacity v oblasti zabezpečení IKT a poprvé jsme měli možnost sledovat nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bezpečnostní situaci našich systémů IKT a byli jsme schopni upgradeovat naše kapacity v tomto směru. A bylo to tedy v základě právě soudního rozhodnutí. A pan Aguilar se ptal na to, že zda někdo vlastně zpeněžil tyto údaje. Novinář, který, dostal, který ne, takto takto vlastně získal informace. Ten novinář se choval odpovědně. Novinář nás na to upozornil a ono jeho producent eh, se rozhodli, že nezahrnou informace o datech, které získali do televizního programu, který byl připraven a nedošlo ke zveřejnění žádného z údajů, pokud já vím, ke kterým měl neautorizovaný přístup. To znamená, že užitek nebo zisk z jeho strany tedy nemohlo dojít k nějakému zužitkování těchto údajů, pokud to mohu takto popsat. A jednáme s touto společností o uspokojivém návratu těchto dat. A konečně, co se týče otázky důvěry, Souhlasím s vámi, že to je jádrem celého problému. A byl jsem potěšen, že reakce členských států zatím neprokázala závažný pokles důvěry. Nemáme o tom žádné informace. Samozřejmě objem informací, které dostáváme o boji s terorismem, se neustále zvyšuje. Já jsem přesvědčen, že jsem informoval parlament co nejdříve jsem mohl. A při vší ústě, pane Kuajo, není mi jasné, že by existovaly nějaké cesty, jak sdílet utajované informace s, s Evropským parlamentem v, té, v této chvíli. Je to věc, kterou bych chtěl, chtěl vytvořit co nejdříve. A ve skutečnosti už jsem to chtěl tehdy, když se vracím k, ke studnímu dokumentu a doporučení již z roku 2011, kdy Evropský parlament přesně potom volal. A to, že to nebylo zatím vytvořeno, je věc politování ale Europol tomu nebrání. A já bych si přál, aby taková skupina vznikla a chtěl bych mít prostředky, abych mohl být transparentnější vůči parlamentu, ale ale souvisí to s naší bezpečnostní situací. A já s vámi chci spolupracovat nejkonstruktivněji, abychom to vytvořili co nejdříve. A to myslím celou upřímně. Děkuji. Děkuji, pane Wenurajte. Děkujeme, děkujeme za velmi explicitní dobré otázky a odpovědi na ně. Jedna věc týkající se situace či postoje parlamentu a hovořil o tom pan Coelho, ale i pan Aguilar, Ana Gomez, i pan Díaz de Mera. A týká se to tedy parlamentu samotného. Mohu zmínit, že my jsme byli informováni o tom, že došlo k nějakému úniku, to bylo všechno. To znamená, všichni věděli, že k nějakému úniku došlo, to znamená, že jsme věděli, že došlo k úniku ale ta skutečnost, že tady nemáme žádná pravidla či nařízení a v tom souhlasím s panem Benwrightem, to znamená, nemá, neměli jsme žádný nástroj, jak informovat všechny členy našeho výboru o takto jaksi utajovaných informacích, protože samozřejmě eh, lze informovat o tom, že existuje nějaké existující vyšetřování. My jsme poté měli plenární zasedání a paní intervenci určitě na to eh, bude pamatovat, protože ona tam tehdy o tom hovořila. Ale samozřejmě ono to bylo velmi těžké tehdy pro kohokoliv eh, něco říci navíc, protože my jsme jednoduše víc informací neměli. Já nemám jaksi více pravomocí eh, nebo lepší přístup k utajeným informacím. O nic lepší, než máte vy všichni. Podle toho, jak tomu rozumím já, je tomu tak, že dokud nebudeme mít nové nařízení o Europolu, nebudeme mít lepší možnost, jak informovat naše členy. Takže já bych z toho vyvodil jednu věc. Pokud by se toto mělo opakovat, a my doufám, že se to nebude opakovat, a tady souhlasím s paní Intveld, protože to samozřejmě také eh, podtrhuje nebo v podstatě přispívá k, eh, k vytváření našeho image. Takže i kdyby mělo probíhat ještě nějaké soudní eh, vy, vyšetřování, tak členové tohoto výboru, koordina koordinátoři, zpravodajové, tak pod, v rámci tohoto právního rámce by mohly být nebo mohou být informováni. Nicméně k tomu nedocházelo. Mně šlo v podstatě o to, aby minimálně všichni měli stejné informace. Ale je jasné, že je třeba k tomu přistupovat řádně, tak jak k tomu nedošlo posledně. A to je, myslím, že přesně to, co je třeba se naučit, co se z toho lze naučit. Já jsem v podstatě ani nevyžadoval nějakou specifickou schůzku s koordinátory na toto téma, protože jsem věděl, že v podstatě nemáme debatovat na jakém právním základu. Hned, hned si můžete vzít slovo, ale uh, podstatě nemáme žádný právní eh, rámec, který by určoval, jak v podstatě organizovat eh, mm, schůzky o takovýchto informacích. Paní Intivalis, chcete tomu něco říci? Ano, ano, eh, ano, já si myslím, že nám to nestačí, když tady řekneme, ano, je třeba dojít k závěru, že je to všechno složité, velmi těžké. A samozřejmě je třeba zohlednit také to, co říká pan Wenbray. To znamená, že v tuto chvíli nemáme žádné kanály, prostřednictvím níž bychom mohli zajistit sdílení informací s námi, ale to není v pořádku. Já nicméně já tady v tuto chvíli, eh, jak si nemám titul k tomu, jak si to nějak uh, soudit. Já vím, uh, že se tím zabýval AFET a že se musí zabývat otázkou jak si sdílení utajených informací a potřebujeme informace od vás. To znamená, jakým způsobem se věci v tuto chvíli mají, ale jde o to, abyste nás informovali okamžitě a nebudeme čekat, až zase něco praskne, až se něco stane. Takže ne, pojďte se na to podívat v tuto chvíli, pojďme se nad tím zamyslet, pojďte se zamyslet nad těmi možnostmi a například um, Mm, udělat to opravdu co nejrychleji, to znamená hned. To znamená, proč v AFETu mohou používat ty nástroje, které používají a my ne. Ano, AFET pracuje trošičku jinak, nicméně určitě se na to podíváme. Uvidíme, k čemu dojdou oni. Nicméně musím říci, že ten příspěvek byl velmi obohacující, nicméně to, co říkáme, není závěrem eh, našeho jednání. Jde v podstatě eh, o to, že příspěvky nás všech budou mít dopad samozřejmě i na to, co říkal pan Wainwright. To znamená, že to můžeme považovat za závěr tohoto jednání. To znamená, že třeba zhodnotit to, co říká a on musí zase zhodnotit to, co říkáme my. Nicméně já v tuto chvíli musím hned eh, probrat s koordinátory, jakým způsobem způsobem se zachováme v případě, že by něco takového, kdyby něco takového se mělo opakovat. To znamená, jakým způsobem budeme jednat o takovýchto utajovaných a citlivých eh, informacích a případech. A eh, hovořil o tom také pan Coelho. Ale to ne, není ten jediný problém. Problémem tady byl ten únik. A eh, já jsem, mě bylo řečeno, že je třeba jedna tady jaksi v rámci toho současného právního rámce. Já Sofie, já se k tomu nechci vracet. Ne, ale já nechci, abychom za rok a za dva eh, v podstatě opakovali tuto debatu. Není, že to není pouze o tom úniku. Jde o to, aby byla přijata řádná opatření. Nebo to, co já bych chtěla, je to, aby ty, jako vy, jako předseda, jste nám poslali informace, které by schrnovaly. To znamená, za A. Jak se ty věci mají eh, v tuto chvíli? Jaká je současná situace? Jaká opatření je třeba při, eh, přijmout, aby eh, se to neopakovalo? A pokud potřebujeme nějakou novou strukturu, tak jak by ta struktura měla vypadat a kdy, kdo, kdy a kde se začne vytvářet? Ano, to je to přesně to, co jsem měla na mysli, když jsem říkal, že se chci, se, když, se chci setkat eh, s koordinátory a na základě této schůzky něco takového vypracujeme. Pan Jazdemera, prosím. Pane předsedo. Já budu hovořit velmi stručně s cílem eh, to tady trošičku vyjasnit. Nechci to ještě více zamotat. V tuto chvíli a od roku 2009 ta právní základ, na němž stojí Europol, je rozhodnutí rady a to počítá s možností slyšení ředitele Europolu Europolu, v rámci něhož musí ředitel Europolu odpovědět na otázky, které mu budou eh, položeny. A díky tomu vlastně v podstatě se tady opět plní ta pravomoc Evropského parlamentu jako rozpočtového kontrolora. 1. Eh, května 2017 začne platit nové nařízení. Podle eh, článku 55 smlouvy o fungování Evropské unie. Hovoří se tady o možné takzvané kontrolní skupině Evropského parlamentu, jejímiž členy mohou být i členové národních parlamentů. A tato skupina ve, společ... ve propojení s trojkou může v podstatě, nebo provádí, nemůže, ale provádí i rozpočtovou kontrolu. A to je přesně to, o čem tady hovoříme. Ale je třeba mít jasno v jedné věci. Ve všech národních parlamentech existuje buňka, které se říká výbor oficiálních tajemství. A prosím vás, neplaťme si to teď s tím, o čem tady hovoříme. A já chci, aby tady v tom bylo jasno. Ale ten vývoj, který jak si bude reagovat na obavy výboru Libe a celého tohoto parlamentu, to znamená rozpočtovou kontrolu, tak chci říci, že rozpočtová kontrola probíhá. Už se eh, odehrál, odehrály tři schůzky, to znamená, ta rozpočtová kontrola probíhá. Děkuji. Děkuji, pane Díaz Demero. Ano, ta kontrola ze strany parlamentu tady probíhá, to je velmi důležité. Ale to, co potřebujeme, možná je také to, že samozřejmě vy jste zpravodajem, eh, to znamená, že možná ve té zprávě také můžete hovořit i o těch možnostech, i jak si toho možného eh, zlepšení i v souvislosti s tím eh, nadcházejícím vstoupení v platnost nového nařízení. To si myslím, že by mohlo být pomoce tady v tuto chvíli už musíme ukončit tento bod. Já vám děkuji za vaši disciplínu a děkuji panu řediteli Europolu za jeho prezentaci. Děkuji mnohokrát. we just got quite a busy. Uh, Dámy a pánové, máme toho dnes hodně na pořadu jednání. Takže podívejme se na bod číslo 5. A tady jde o něco, o čem jsme hovořili také minulý týden, to znamená pokračování asociace Dánska. A poprosil bych tady, abychom se k tomu vrátili a dávám slovo hned panu Augustinovi Diaz Demera, aby nás informoval o tom, v současném stavu. Já bych ale ještě rád zmínil, ještě předtím, než mu dám slovo, chci říci, že těch věcí na pořadu jednání máme dnes opravdu velmi mnoho. A koordinátoři v minulý týden se rozhodli, že budou hovořit pouze anglicky a máme tady ještě velmi jaksi eh, limitovaný časový harmonogram 6. listopadu. Pan Diez de Mera. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže pokračujeme s Europolem a tady jde o rozpravu, která vlastně vychází z referenda, ale my jako zákonodárci se tady tomu musíme postavit. Jak víte, tak Dánsko je v tuto chvíli plnohodnotným členem Europolu. Vychází to tedy z toho rozhodnutí rady, o kterém jsem hovořil, a také v souladu s 22. protokolem e, smlouvy o fungování Evropské unie. Na základě toho Dánsko nebude moci být součástí jaksi aplikace nového nařízení Europolu. E, Toto nové nařízení vstoupí v platnost 1. května roku 2017, to znamená toho dne, tedy eh, padne již, eh, přestane platit to mnohokrát zmiňované rozhodnutí Evropské rady. To znamená, že Dánsko už nebude, být, nebude moci být členem Europolu. To znamená, že také nebude mít přístup eh, k databázím. 3.12. roku 2015 Dánsko, v Dánsku se, se odehrálo referendum týkající se opt-outu v rámci eh, otázek eh, vnitra. Šlo tedy o 22. protokol. Něco podobného, co v podstatě existuje už v Irsku a ve Spojeném království. Nicméně ten výsledek eh, referenda byl negativní, to znamená 53,1% bylo proti a zbytek pro. To znamená, že na základě tohoto negativního výsledku došlo k mnoha neformálním eh, setkáním zástupců dánských úřadů a Evropské unie s cílem, jak si najít jak si eh, řešení, jakým způsobem by tedy mohlo fungovat, mohla fungovat asociace Dánska eh, s Europolem, tak aby to bylo ve prospěch všech. 15. 12. 2016 předseda rady a komise a premiér Dánska se sešli a vydali společné prohlášení, ve kterém se hovoří o tom, že jde o to, o, jde o snahu minimalizovat negativní dopady vystoupení Dánska z Europolu. To znamená najít co nejlepší možnost asociace Dánska se Europolem. A je třeba eh, dohodnout se na této eh, úzké asociaci a spolupráci ještě před vstoupením v platnost nového nařízení 1. května 2017. Stále nicméně ještě nemáme rozhodnutí rady, potřebujeme tady samozřejmě právní základ, na základě něhož tedy bude Dánsko součástí seznamu zemí, se kterými bude možné podepisovat mezinárodní eh, dohody a také dohody o operativní spolupráci. To znamená, že v tuto chvíli tady čekáme na vydání dvou eh, zákonodárných aktů, které jsou velmi eh, odlišné. My musíme být konzultováni v obou případech. Tato zpráva, kterou tuto chvíli odprezentuji, se týká toho prvního tématu. To znamená, jde o dokument číslo 2009-925 lomena 1, to znamená dokument na základě něhož Dánsko bude na seznamu třetí zemí, s nimiž je možné podepisovat mezinárodní smlouvy. Jde samozřejmě o otázky týkající se přeshraničního zločinu. Tady v těchto oblastech se vyžaduje velmi úzká spolupráce mezi signatářskými státy tak bezprostřední vystoupení Dánska z Europolu by mohlo vést k operativním mezrám, které budou mít také negativní dopad na efektivitu boje s přeshraničním zločinem a teroristem, terorismem. A proto je třeba zajistit dostatečný, dostatečnou úroveň operativní spolupráce mezi Dánskem a Europolem. To znamená zajistit spolupráci s příslušným eh, personálem a také zajistit, jak si dostatečné sdílení eh, informací. Úzká spolupráce s Dánskem musí mít eh, přechodný charakter. A to zdůrazňuje přechodný charakter. V žádném případě nemůže být Dánsko plnohodnotným členem s plnohodnotným přístupem eh, k databázi Europolu. To je jasné. A Kromě toho mohu s uspokojením říci, že v souladu se společným prohlášením víme, že tato dohoda také vyplývá nebo je přímo vázaná na uh, eh, eh, zůz, na to, že Dánsko zůstane součástí šengenského prostoru. Kromě toho je třeba také zajistit respektování všech eh, pravidel týkajících se ochrany osobních údajů. A dále také je třeba zajistit, aby Dánsko eh, respektovalo judikaturu Evropského osobního dvora v této oblasti. Pane předsedo, abych tady nehovořil příliš mnoho, tak chci říci, že nebo chci říci něco o eh, jaksi důvodech proč, eh, či o příčinách nebo o, o tom, proč vlastně já navrhuji to, co navrhuji ve své zprávě, ale samozřejmě, že vyčkám také na vaše reakce, na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za tuto zprávu, takže stručně na poslední schůzi koordinátoru byl jmenován a koordinátor, byli jmenováni koordinátoři pro hodnocení tohoto zásadního bodu. Já děkuji všem za porozumění i za rychlý a efektivní start, takže já stínoví zpravodajové tady jsou, takže mm, jim dám slovo, aby řekli, jestli se domnívají, že pan Dias de Mera míří správným směrem, takže nejprve tady paní kolegyně. Hmm, děkuji, pane předsedo. Jenom taková rychlá úvaha. Já především chci poděkovat kolegovi Diazi Demera za skvělou práci, kterou odvádí na této hmm, zprávě, za kterou mu děkuji. Ona výborně upřesňuje rámec, který nám umožní tyto otázky řádně rozvést. Děkuji vám, pane Diazi Demera. A měla bych jenom takovou stručnou poznámku. Toto rozhodnutí dánských občanů prostě musíme respektovat. Ale toto rozhodnutí Dánů nás staví do právně složité situace i do politicky složité situace. Čili bude potřeba být velmi obezřetní, tak aby Dánsko a Evropská unie mohly spolupracovat na významném třeba vyšetřování teroristických útoků nebo boji proti organizovanému zločinu. Legislativní návrh, o kterém hovoříme, by měl být přijatý co nejdříve, takže je dobré, že lhuty tam jsou tak krátké, zvlášť pro podávání pozměňovacích návrhů. Musíme tedy pokročit rychle a zařídit, aby Dánsko a Europol rychle zahájili jednání o dohodě o spolupráci. Ale co je ještě důležitější, prostřednictvím této cesty musíme zajistit právní jistotu i pro eh, budoucí signatáře. To znamená, nestačí jenom uzavřít dohodu o spolupráci, ale třeba garantovat stabilitu a právní jistotu ve vztazích mezi EU a Dánskem. Všichni víme, že výměna informací je stěžení, především v boji proti terorismu a organizovanému zločinu, a proto bude potřeba Eh, pracovat v tomto směru a já jsem připravená mm, přispět tak, abychom toto mohli uzavřít co nejdříve. A abychom postupovali konstruktivně, solidně a za současného dodržování pravidel SFEU. Děkuji a za SND pan Peterson, který je stínový a to není, takže pan eh, za Alde. Děkuji, děkuji panu Demera, našemu zpravodaji, který neúnavně a konstruktivně pracuje i na tomto dokumentu. Já si toho moc vážím a chtěl bych mu moc poděkovat za kvalitní konstruktivní spolupráci zpravodaje eh, i kolegů, kde je skutečně velice krátký časový eh, plán a mm, plně se stětožňuji s tím, co pan Demera říkal o tom, že toto by mělo eh, mít přechodný charakter. Velice mě mrzí výsledek tohoto referenda, jak to tady i zmiňovali ostatní kolegové, ale jenom stručně prostě bych řekl, že děkuji za konstruktivní přístup a jsem také otevřený myšlence, že by se jednalo o opatření přechodné a dočasné. Děkuji. Děkuji a paní z Argentíny. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Pan tedy Kabras, náš stínový se nemohl dostavit. Já mám za něj dvě otázky, které nejsou nutně směřovány na zpravodaje, ale spíš na komisi a zkusím to a uvidím, jestli se dočkám i odpovědi. My bychom chtěli pochopit, po dánském referendu předseda komise informoval dánského premiéra, že nebude možné pokročovat eh, běžnou cestou, ale že by byla tady možnost pro omezenou spolupráci. A mě by zajímalo, co to je ta omezená spolupráce. A kromě toho, v prosinci 8. Eh, Evropská komise nabídla eh, Dánsku eh, jaksi pokračující částečný přístup do databází Europolu. A tak zase ptám se, co je to pokračující částečný přístup do databáze Europolu. A bude Dánsko poskutovat Europolu také data a jaký typ dat? Takže ráda bych pochopila, zda je tam rozdíl mezi situací teď a po referendu, nebo teď a situací po té, co eh, uzavřeme tu práci s panem Diazem Demera, to znamená, jaké, jaké údaje si budeme vyměňovat i mezi eh, skutečnými členy Europolu. Děkuji, pokud nikdo další se nehlásí o slovo. A Birgit, prosím. Omlouvám se stručně. Na minulé schůzi Libe Katerina Kiniči o tom taky mluvila. Totiž to, co my tady děláme, je naprosto šílené. V Dánsku proběhlo referendum, které řeklo zastavte spolupráci s Europolem. A my se teď bavíme o organizování spolupráce s Europolem. Já naprosto souhlasím se zpravodajem, že je potřeba pokračovat ve spolupráci, ale chtěla bych znovu zdůraznit, že pokud politické strany a vlády jsou tak přesvědčené, že je tak důležité pokračovat ve spolupráci, tak proč pro boha na to dělají referendum? To je směšné, protože pak to znamená, že nebereme výsledek referenda vážně, protože referendum řeklo ne. Takže já jenom doufám, že všichni a všechny naše vlády se poučíme už z toho a do budoucnu budeme k těm věcem přistupovat jinak. Jinak mě velice těší zpráva pana Diaze Demera a Zvlášť bych chtěla zdůraznit, jak on tam říká ve zprávě, že by to mělo být přechodné a ne, aby to trvalo věčně. Takže my bychom měli uvažovat o tom, jak, jaká má být ta maximální doba, po které bychom přeskoumali, zda eh, by nebylo už vhodné, aby se eh, Dánsko znovu stalo plnohodnotným členem Europolu. Ano, jak říkáte, no tady v, v sále je slon a vy jste konečně ho pojmenovala a přivedla ho k na podium. Ano, jak se tak říká. Teď už tady sedí vedle nás. Ale eh, děkuji taky, že jste poblahopřála panu Diazi Demera, protože on má opravdu těžkou práci, aby vytvořil něco smysluplného. My všichni víme, že parlament je v těžké pozici. Pan Peterson je z Dánska a připustil, že je to institucionálně těžká a špatná situace v tom, jak si to řekl na rovinu. Pan Diaz de Mera teď bude procházet ty jednotlivé dohody, které jsme si říkali na schůzi koordinátoru. Mm, politic, mm, právní služba také současně mm, už poskytne odpovědi na otázky. Nikdo nezakrývá, že tady se používají vlastně postupy z doby před Lisabonem, a já každopádně děkuji jak zpravodaji, tak stínovým zpravodajům za to, aby, že se snaží jaksi profesionálním způsobem splnit svůj úkol včas. Ptám se pana Diaze Demera, jestli chce něco... Omlouvám se. Vlastně komise, my jsme ještě eh, paní z Argentíny. Já bych se teda zeptal komise, jestli Možná by vám osobně mohli odpovědět písemně na otázku, kterou jste položila. Jestli by to tak šlo? Dobrá, takže on tady teď nikdo není. Eh, z celé tady důvodů tu není nikdo, kdo by vám mohl odpovědět, takže tak to by to bylo vyřešeno a vracím slovo panu Diazidemera. Prosím. Já, senor presidente. Pues tal y como... Děkuji, pane předsedo. Tak jak jsem již eh, říkal, poskytnu vám některé údaje, které vlastně podpoří ještě to, co navrhují stínoví zpravodajové. V roce 2013 a 2014 Dánsko bylo tím státem, které eh, v podstatě vykonalo nejvíce eh, vyhledávání. V podstatě dohromady skoro 250 různých vyhledávání denně, to znamená skoro 100 tisíc za rok, to znamená využívali Sienu v roce 2015 a v podstatě ještě větší eh, počet vyhledávání v roce 2016. To znamená, že opravdu velmi, velmi mnoho vyhledávání. Jsou také členem 24 tzv. focal points. Kromě toho také jsou součástí 13 akčních eh, plánů, které se týkají právě boje s organizovaným zločinem a terorismem. To znamená, že v tuto chvíli samozřejmě eh, Dánsko v podstatě respektuje rozhodnutí eh, komise a rady. Já děkuji za ten pozitivní postoj, který zde zazněl ze strany kolegyně. A je pravda, že my a děláme cokoliv, co děláme, tak musíme vycházet z nějakého pevného právního základu. Ať už to bude něco, čemu budeme říkat eh, přechodné. Já v každém případě děkuji tedy co, za to, co řekla kolegyně pan Martin Petersen za ALDE. Také mu děkuji za vyjádření podpory, za porozumění a také za to, že měl tu odvahu, jak si vyjádřit svůj postoj, který hájil v referendu. A já si velmi vážím toho, že jste jak si vyzdvihli, vyslyšeli a také posílili v podstatě to, co jsem říkala o přechodném charakteru. Já jsem v podstatě ne, nechtěla zacházet do detailů, ale všichni víte, o co mi jde. Protože samozřejmě nechci, nechci, aby docházelo k tomu, eh, co, k čemu velmi často dochází. To znamená, jednoho dne je něco bílá, potom je to zase černé. Paní Sargentíny, která legitimně hovoří také za pana Týka eh, Vrase. A ty otázky, které položila, jsou velmi rozumné. Já mám odpovědi, ale eh, chci, aby, nebo upřednostňuji eh, to, aby vám ty odpovědi na vaše otázky dala komise v rámci svého nového legislativního návrhu. A to, co říkala kolegyně, která právě, která už tu není, tak já si velmi vážím její podpory jako koordinátorky a sdílím také tu její otázku. Chápu tu otázku. Proč se vůbec eh, konají referenda, když, se, když potom neexistuje jistota s ohledem na E, rozhodnutí. Já si myslím, že vůbec nemá cenu, abych tady e, hovořil o dalších referendech, nebudu zacházet příliš daleko, vidíte. Myslím si, že jsme se už ponaučili. V každém případě si velmi vážím pozitivní jeho postoje všech, kteří se účastnili debaty. Děkuji. Asi mi nedávajte tuto otázku, ale Není to zajímavé? Pane Diaz de Mero, vy vždy jako profesionál velmi kvalitně technicky eh, vysvětlíte, co jste udělal. A já znám Dánsko a přístupy k databázi a příslušné informace byly právě minulý týden. To, co zde bylo řečeno o referendu lidem, je skutečně mimořádné nakolik eh, užitá země může něco využívat, tak prosím. Já jsem ještě neřekl jednu věc, abych to dotáhl do konce. Měl jsem ještě tři oznámení týkající se pořadu jednání. Za prvé, lhůta pro pozměňovací návrhy pouze v angličtině je příští pondělí 6.2. v 16 hodin. Dále, co se týče hlasování v Libe, tak 9. února. A co se týče ještě posledního oznámení, tak hlasování na plenárce, pokud budu mít podporu vás všech, tak v týdnu od 13. února, anebo budeme daleko silnější, když eh, to necháme na březnové plénu. Děkuji. Thank you, Děkuji, pane Diaz Demero. Já jsem to chtěl říci 6. února předložení pozměňovací a hlasování 9. na plénu druhý, druhá plenárka v únoru. Děkuji všem kolegům, kteří se tím zabývali. A také děkuji paní Hortný. Kolegové, bod 6. Je to trošku pozdě. Zpráva Amnesty International hotspoty v Itálii. To je prezentace pana Matea Debelis z Amnesty International. My ho zde vítáme. Kolegové, 14. listopadu koordinátoři Libe se rozhodli pozvat Amnesty, aby předložila svou studii o hotspotech v Itálii. Abychom získali vyvážený pohled, bylo rozhodnuto, že pozveme také italské úřady, aby se podíleli. Bohužel Nemohli být zde zastoupeny dnes, ale v určité fázi pozveme italskou vládu na nadcházející jednání. Nechtěli jsme odkládat setkání s Amnesty International, protože je důležité pokračovat. Takže jsme velmi rádi, že Matteo de Bellis je zde a poskytne nám aktuální informace o tom, co se děje na hotspotech v Itálii a děkujeme za to, že jste zde a prosím, abyste se informoval výbor. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Jak všichni víme, stovky tisíc mužů, žen a dětí překročili střední část Středomoří, prchají před porušováním lidských práv, násilím, a chudobou v zadě zemí a přes žádost občanské společnosti otevřít bezpečné a legální cesty pro žadatele o azyl, zejména a přístup k ochraně bez ohrožování jejich života v rukou pašeráku lidí. Evropští lídři neotevřeli tuto pravidelnou legální cestu a, přesto, a zareagovali na současný příliv přes moře různými prostředky. Takové nelegální překračování představuje velkou výzvu pro evropské vlády, zejména vůči zemím na jižním pobřeží Evropy, jako je zejména Itálie. Itálie, která e, podnikala značné úsilí, aby zachránila životy na moři a zaznamenala přes, přes 150 e, tisíc příchozích přes moře. V roce 2016 180 tisíc tedy osob se pokusilo překročit moře. A byl využit přístup tzv. hotspotu, který byl předlo- představen v roce 2015 jako klíčová reakce Evropské unie a vytváření hotspotu a uplatňování přístupu hotspotu byl skutečně doporučen Evropskou komisí eh, v květnu 2015 a podpořen Evropskou radou v červnu stejného roku. Přístup na základě hotspotu spočívá v řadě kroků prováděných eh, úřady a zejména italskou policií v obtížných oblastech, kde identifikace skrze otisky prstů nových příchozích a rychlým screeningem, který má určit, kdo je žadatelem o azyl a kdo místo toho je eh, osobou, která je nelegálně přítomna na území Itálie. A vyhoštění této skupiny. Víme, že klíčovým, klíčovou skupinou je, klíčovým cílem bylo snížit počty z Itálie do dalších evropských zemí a toho mělo být dosaženo zejména skrze snímání otisku prstů všech nově příchozích s cílem zajistit možnost jejich navrácení do Itálie podle současného dublinského nařízení. V systémech krizové relokace, který byl schválen v září 2015, aby se snížila zátěž na Itálii a další pobřežní země. Avšak složka solidarity plánu se brzy ukázala iluzorní. Došlo k relokaci 2000 osob z Itálie do dalších zemí během roku 2016 ze 181 tisíc příchozích. Represivní prvky, koncipované jako preventivní kroky, byly agresivně uplatňovány. Proto je jasné, že přístup na základě hotspotu je potvrzení dublinského systému. A navýšil, několik snížil zátěž na e, e, země v první linii. Italská vláda začala realizovat přístup hotspotu v září 2015. E, změnou střediska v Lampeduze v hotspot a uplatnila přístup na základ hotspotu nejen ve střediscích, která jsou označována jako hotspoty, ale také v jiných střediscích v přístavech a na policejních pracovna, pracovištích. A je to důležité, protože některé následné eh, komentáře týkající se porušování lidských práv se netýkají pouze těchto středisek, která jsou označována za hotspoty, ale také dalších středisek, kde italské úřady využívají stejný přístup. Na začátku roku 2016 Amnesty International rozhodla nový výzkumný projekt investuje prostředky do snahy definovat, eh, jaký, by, jaký je dopad na lidská práva právě v využití politiky hotspotu. Navštívili jsme deset různých měst v Itálii a prováděli jsme rozhovory s migranty a uprchlíky. 174 migrantů uprchlíků v deseti různých městech. Navštívili jsme deset dva hotspoty v Tarantu a Lampeduze a také za, po, po hovorech se zástupci Evropské komise, nevládním organizacím a dalšími. Amnesty zveřejnila zprávu Hotspot Italy. Je to zpráva, kde naše organizace e, z, předkládá varovný obrázek. Dochází k porušování lidských práv ve všech třech oblastech. Snímání otisků, screening a vyhoštění. Za prvé, přístup hotspotu donutil italské úřady, aby zajistili snímání otisku prstů všech příchozích, včetně vynucování donucovacích kroků, jako je zadržení a využití fyzického násilí. To vedlo k případům eh, nahodilého zadržování, protože v Itálii není možné zadržet eh, do, na dobu další 24 hodin v případě, že někdo odmítne snímání otisku prstů ale přesto úřady zadržovaly po dny, týdny, případně měsíce určité osoby bez možnosti odvolání k soudu pro přeskum zákonnosti zadržení. A to také vedlo k případům nadměrného využití násilí. Evropská komise doporučila Itálii, aby legislativně upravila, že policie může využívat násilí v případě, kdy migranti a uprchlíci nechtějí, aby jejich otisky byly snímány. Parlament eh, neupravil současnou legislativu, avšak italské ministerstvo vnitra začalo de facto povolovat eh, policejním pracovníkům v terénu využít eh, mírné formy násilí, aby donutili osoby k poskytnutí otisku prstů. A to bylo potvrzeno i policejními pracovníky, kteří působí na Lampeduze a v Tarantu. Převážná většina osob, které přicházejí, se nebrání snímání otisku prstů a tudíž není třeba využít donucovací prostředky na tyto osoby. A proto ve většině případů zde není problém. Avšak když stovky, ne tisíce případů od, by odmítli snímání otisku prstů, tak by byly náhodně zadrženy po dobu několika dnů a ve skutečnosti jsou podrobeni využití násilí. Jak už jsem řekl, došlo k několika případům nadměrného eh, využití násilí a my jsme zaznamenali svědectví osob, které se dočkaly nesprávného zacházení ze strany italských úřadů právě za účelem toho, aby poskytli otisky prstů. Jeden z mužů mě, mě, dal, mě dal facku několikrát a bál jsem se, tak jsem poskytl otisky prstů. To mi řekla Helen, 25-letá uprchlice z Eritrej v Římě, a je pouze jedna z 24 osob, které nám sdělili, že zažili podobné situace. Další si vzpomínají na to, jak byly kopáni, udeřeni eh, obušky, anebo jim bylo vyhrožováno. Jiní eh, vypovídali, že dostali eh, výboje elektřiny, případně byli udeřeni přes genitálie. Osoby, které byly předmětem tohoto jednání se pokusili překročit hranice nelegálně mezi Itálií a Švíc- Švýcarskem, případně Francie a, Švý- a Itálií a nechtěli se obrátit na soud v případech eh, špatného zacházení. A nebylo možné v těchto případech nashromáždit dostatečné informace, aby tyto případy byly předmětem eh, trestního stíhání. Ale byli jsme tak znepokojeni, že jsme mohli uh, schromážit 24 různých svědectví v různých městech, v různé době od různých osob, které hovoří různými jazyky z různých zemí. A ta svědectví byla eh, vzájemně konzistentní a museli jsme také zdůraznit, že další nevládní organizace, jiní právníci, jiní novináři nám sdělili, ano, já jsem se setkal s podobným svědectvím. Screening byl druhou skutečností, který jsme, kterou jsme analyzovali eh, při plnění eh, tedy metody hotspotu a předpokládá eh, vložení statutu osob do screeningu zavčas a je třeba rozdělit žadatele o azyl od ostatních, kteří jsou nelegální migranti. Proces screeningu se neopírá o legislativu a je prováděn a hrozí, že osoby, které eh, vlastně dvě osoby, které prchají před konflikty, nedostanou patřičnou ochranu. Screening je prováděn bezprostředně po vylodění. Osoby, které zažily porušování lidských práv a hrůzné zážitky v Libii, na moře a jinde, eh, řada lidí, řada z nich byla mučena, znásilněna, případně přežili eh, eh, potopení lodi ve Středomoří a vlastně okamžitě po opuštění plavidla se podrobují screeningu, který bude mít rozhodující vliv na jejich další život. Tyto osoby neposkytly eh, přiměřené informace, o svý, nebyly jim poskytnuty informace o jejich právech před zahájením screeningu. A to by se mělo stát před prováděním jakéhokoliv screeningu. Screening je obvykle prováděn položením jednoduché a vágní otázky. Proč jste tady? Proč jste se sem dostal? To je otázka, která může vyvolat odpověď, která ve skutečnosti jim neumožní se domoci práv, na která mají nárok. A dostáváme se rychle do třetí oblasti. Třetí oblast, která je, naší, která je změna v naší, v naší zprávě vyhoštění z Itálie. Důraz je na zvýšení počtu vyhoštění, včetně dvou kritických směrů vývoje v Itálii v hotspotech. Tisíce příkazů bylo vydáno do sedmi dnů a byly předány jedincům krátce poté, co se vylodili. A, a, a děje se tak i u osob, které byly považovány za legální migranty. Osoby, které dostaly tento dokument a které nedostali pomoc, které nebyly, neměly možnost se vrátit do vlastní země, i když by si to přáli. Osoby, které tudíž jsou vystaveny vykořišťování a zneužívání v příslušné zemi. Druhý vývoj je, že policie začala vyjednávat bilaterální dohody s vládami, včetně vlád, které odpovídá za hrůzné zacházení s vlastními občany, jako je Sudán. A, a týká se to i nelegálních migrán, migrantů na, na základě screenu, o kterém jsem hovořil. A bez přiměřeného vyhodnocení rizika, které souvisí s návratem do země původu. Tyto osoby byly odeslány a vystavují se tedy špatnému zacházení a dalším vážným formám porušení lidských práv. A víme, že 24. srpna skupina 40 Sudánců byla odeslána zpět z Itálie do Sudánu. A víme, že úřady neprovedly eh, eh, seriózní vyhodnocení související s rizikem repatriace a osoby, které přicházely z Darfuru. A víme, že osoby z Darfuru eh, jsou ohroženy závažným porušením lidských práv ze strany sudánských úřadů. Přesto bylo, byla jejich repatrace velmi rychle provedena. Na základě našeho výzkumu jsme dospěli k závěru, že vážná porušení lidských práv byla spáchána italskými úřady, když prováděli opatření, eh, na, eh, která souvisí s realizací politiky hotspotu. Eh, týká se to tří oblastí identifikace, screening a vyhoštění. Itálie musí jednat, aby ukončila toto porušování lidských práv a zajistila dostatečnou míru odpovědnosti. A na konci naší zprávy je řada doporučení a opatření, o kterých si myslíme, že italské úřady je měly, by je měly bez odkladu realizovat. Také jsou tam úkoly pro evropské instituce a vlády. Současné výzvy musí být řešeny novými odvážnými opatřeními, včetně revize dublinského systému který vlastně obchází kritérium první země po příchodu a vytvoření systému, který by znamenal efektivní redistribuci nově příchozích eh, zadatelů azyl v Evropě. Nový systém tedy zajistí, že míra ochrany a míra pomoci poskytnutých žadatelům o azyl bude eh, stejná v celém regionu a která umožní osobám, které, kterým se dostane ochrany v nové země, aby volně cestovali v Evropské unii. Konečně rychlá poznámka, pokud je o naší interakci s italskými úřady. Sešli jsme se s prefektem Maria Morconim z italského ministerstva vnitra na, v březnu 2016, na počátku našeho výzkumu. Ale policejní orgány a další zástupci ministerstva vnitra odmítli naše žádosti o setkání a my jsme vyslali čtyři oficiální dopisy požadující informace a představující zjištění z našeho výzkumu. A italské orgány nám neposkytly tyto informace také v případě, kdy chtěli popřít informace, které jsme předkládali. Nicméně, když byla naše zpráva zveřejněna v listopadu 2016, vyšší úředníci ministerstva se obrátili na mě, aby popřeli veškerá tvrzení a kritizovali naši organizaci. Potvrzujeme zjištění našeho výzkumu. Italská vláda přes média nebyla schopna předložit argumentaci, která by odmítla naše zjištění, ale chceme naše zjištění projednat, i naše doporučení, i naši metodiku, pokud bude třeba. Řada otázek musí být vyřešena a já vám děkuji za tuto možnost eh, vás tímto seznamem. Máme jenom do 6 hodin, takže je tu celá řada otázek. Děkujeme vám a chceme zopakovat, že jsme chtěli pozvat italské úřady, aby to byl vyvážený panel, ale nebylo to možné a bylo rozhodnuto, že budeme postupovat v diskusi o zprávě a pozveme italské úřady, aby přišli co nejdříve. Ale bylo rozhodnuto, že tedy dnes se bude konat tato část. Začneme paní panely. Děkuji. Děkuji, pane doktore Bellisi, za to, že jste poukázal nebo promluvil o těchto italských pravdách. Jistě víte, že já jsem napsala a poslala dopis italské vládě, a v rámci tohoto dopisu žádám o vysvětlení obsahu zprávy. Amnesty International neobdržela jsem žádnou odpověď. Mám několik, má několik otázek, protože vy říkáte, že znovu potvrzení Dublinu a selhání solidarity v rámci Unie jsou příčinou toho, že se celý ten problém ještě více vyostřuje. A já mám otázku. Je toto také vysvětlením toho stále silnějšího pohybu té takzvané externalizace, to znamená toho posílení tě, toho takzvaného refulmu, to znamená ta dohoda se Sudánem, protože tady vidíme opravdu velmi silnou vůli italské vlády dojít k nějaké dohodě s Libí. A teď ještě druhá otázka. Co se týče té násilné degenerace, ke které v tuto chvíli dochází, tak chci se zeptat, zdali po podepsání dohody s Tureckem došlo ještě k dalšímu vyostření, protože to má samozřejmě sročení také s tou závažnou situací na řeckých ostrovech. Je to také možné aplikovat toto na Itálii? A teď, co se týče reakce italské vlády na vaší zprávu. Protože to je opravdu neuvěřitelná odpověď, protože tady nehovoříme o nějaké ne odpovědi. Dokonce tady došlo k zcela jasným snahám diskreditovat eh, vaší organizaci. To znamená diskreditovat ji opravdu zcela zásadně i v souvislosti se vší činností, kterou vy vykonáváte v oblasti ochrany lidských práv. A já se vás ptám, zdali je to pro vás důležité, zdali je pro vás také důležité to, co řekl vysoký komisář eh, OSN eh, a je důležité pro vás to, že vás podporuje. A dnes také byl zveřejněna zpráva skupiny, která se zabývá otázkem ehm, obchodu s lidmi, která v podstatě hovoří také o té souvislosti mezi tou migrační krizí a obchodem eh, s lidmi. Děkuji vám za vaší práci. Eliš Lein, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, děkuji pane Devilisi za všechno, co jste nám zde odprezentoval. Děkujeme za vaši zprávu. Myslím si, že dalším důkazem toho, co mnozí z nás viděli na vlastní oči, i v těch hotspotech, mimo jiné na Lampeduze je pravda, že ta myšlenka těch kritických bodů v podstatě to všechno zhoršila, a hlavně v souvislosti tedy eh, s ochranou lidských práv těch lidí, kteří na místa, jako je Lampaduza eh, přijíždějí. A tady hovořím o tom eh, znovu přemístění. A tady mám také na mysli samozřejmě také Eh, odsouhlasení těch asilových žádostí. Tady hovoříme o procentu až 75 Dochází tady k jasné diskriminaci na základě národnosti, státní příslušnosti, co jde samozřejmě proti ženevské umluvě. Eh, protože tady dochází k tomu, že ti lidé, kteří mají určitou eh, státní příslušnost, mohou v podstatě se dostat do situace, kdy dostanou eh, určitý certifikát, na základě něhož musí odpustit zemi do sedmi dnů, což je samozřejmě a bylo pro většinu z nich naprosto nesplnitelné. Hovoříme tady o těch zadržovacích místech, kde jsou eh, migranti zadržováni. Já jsem hovořil eh, se, se stovkou nigerijských žen, které byly se staly oběťmi obchodu s lidmi. Velmi často u, hovořili opravdu o st, zcela jaksi nedůstojných podmínkách. Nebyly jim dány ani ty možnosti, jak si předložit eh, tu azylovou eh, žádost. Velmi často jim v podstatě nedali tu možnost eh, požádat si o azyl právě z toho důvodu, že přišli z Itálie. A my jsme v podstatě velmi často poukazovali na důležitost mezinárodní ochrany. Nejde pouze o ty hotspoty jako takové, jde také samozřejmě o ty nedůstojné, špinavé, hrozné podmínky v těch hotspotech. E, ti lidé tam tráví měsíce, dokonce i nezletilí se tam e, zdržují několik měsíců. Tak, a co se týče Frontexu. Já se ptám, co tam dělají lidé z Frontextu v těch eh, hotspotech? Já jsem se ptal eh, lokálních eh, policistů a oni udělali takové velmi jaksi výmluvné gesto a ptal jsem se, ale co tady dělají? Jakou, jaký mají úkol? Pomáhají pomáhají, pomáhají při skenování, při snímání otisků prstů, ale například v Lampeduze, na Lampeduze vůbec nebyly. Kromě toho je ale třeba zajistit psychologickou pomoc pro tyto migranty, je třeba jim pomoc při vyplňování eh, těch formulářů, musí vědět přesně, co podepisují, jak to podepisují. A proč, proč mnozí z nich nechtějí eh, přijmout tedy tu povinnost eh, snímání otisku, protože velmi mnoho eh, má strach, že zůstanou, že uvíznou v tom eh, dublinském systému a že nebudou moci se někam přemístit a mají tedy ten strach, že opravdu uvíznou, uvíznou v nějaké síti, ve které budou opravdu po velmi dlouhou dobu. To znamená, že prostě my tady musíme udělat všechno pro to, aby ta naše neschopnost vytváření efektivnějších politik už skončila. A já bych opravdu byl, byla velmi ráda, kdybychom my opravdu využili naše pravomoci. My už velmi často o tom hovoříme. Říkáme, že tady prostě potřebujeme lepší, lepší systém, spravedlnější, solidárnější systém eh, při eh, Bohužel ale komise předložila velmi slabý poslední návrh na radě se o tom hovoří, jak tedy přistupovat eh, k těm migrantům od toho samotného okamžiku, toho prvního okamžiku, kdy vstoupí na území EU. Děkuji. Děkuji, Eli. Katarína, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu doktorovi Debilisovi za, to, za to, že přišel na naše jednání a děkuji také za vypracování této velmi dobré zprávy ze strany Amnesty International. Eh, jak vidíte, hlásí se o slovo hlavně italští poslanci, ano, protože jsme těmi zainteresovanými aktéry, ano, protože jsme ze země, která je, je nejvíce eh, postižená touto migrační vlnou. Vaše analýza vychází ze dvou případů, Eh, ve kterých opravdu bohužel dochází eh, k nepříjemným eh, věcem, jako je opravdu pošlapávání lidských práv. Nicméně vám ale chci říct, že tady hovoříme opravdu o masivním přílivu lidí. Tady hovoříme o 180 tisících lidí, kteří přijeli na Sicílii a na různá jiná místa. Já si myslím, že je třeba také uznat eh, opravdu tu velkou snahu naší vlády nějakým způsobem tyto lidi podpořit. Je jasné, že v rámci tohoto obrovitánského množství lidí, kteří přijíždějí na tyto kritická místa a na jiná místa, v podstatě může, může tady docházet ke nedostatkům ve fungování a funkčnosti celého toho systému. Já bych se také ráda zmínila o přijímání nezletilých a e, nezletilých bez doprovodu. V této oblasti Itálie opravdu e, vytvořila a posílila kulturu velkého respektu vůči těmto lidem. A my jsme také, jak si předložili dokument, v rámci něhož se hovoří o přijímání podpoře a pomoci, kterou je třeba poskytnout nezletilým eh, lidem, kteří k nám přijíždí. My jsme s prefekturu eh, podepsali dohodu a s jinými příslušnými úřady dohody, které se právě týkají nutnosti poskytnout podporu a pomoc těmto eh, nezletilým. Také je třeba také uznat další věc. A já samozřejmě souhlasím eh, s paní Schlein. Tato kritická místa, eh, která vznikla vlastně v, jako důsledek celé této krize v podstatě v tuto chvíli můžeme již říci, že je spíše způsobila více problémů, než že by to eh, vyřešila. Ale je třeba změnit a reformovat Dublinskou úmluvu. Kromě toho máme také rozsudek Evropského soudního dvora, který se týká právě nezletilých a hovoří se o tom, že <clears throat> oni mají opravdu to právo předložit svou eh, žádost na azyl v jakékoliv zemi, v té zemi, ne v, i pouze v té zemi, do které přijali, ale v té zemi, do které směřují. A to vyplývá z rozsudku Evropského soudního eh, dvora. To znamená, že je třeba v tuto chvíli hovořit o podpoře eh, těch států, které přijímají tyto lidi. To znamená, eh, chci také říci, že kromě toho je tady spousta dalších států, kteří nás v tom nechají, nechávají samotné a vůbec se nedělí. Thank you, Katrina. Anna, please. Děkuji. Anna? Chtěla bych poděkovat panu Tebelisovi za tu zprávu, je opravdu depresivní, když si uvědomíme, že Itálie patří mezi ty země, které platí draho za to, že jsou v první linii na cestě uprchlíků a migrantů, zatímco jiné země nadále odmítají poskytnout solidaritu. Přitom je to evropský problém, který vyžaduje evropské řešení a je alarmující uvědomit si současně, k jak velkému porušování lidských práv dochází a to potvrzují i kolegové, italští kolegové, kteří ta místa navštívili. A je jisté, jak říkáte, že politika hotspotů nic nevy, nezlepšila v té zemi, a to tež v Řecku, co jsem měla možnost vidět. A Dublin je také hlavní důvod, proč lidé odmítají dávat otisky prstů. Což eh, pak je zase záminkou pro eh, to porušování jejich práv. Taky velmi alarmující jsou eh, tedy ta vyhoštění a uzavírání readmisních dohod se zeměmi, které nemají odpovídající infrastrukturu nebo ani spolehlivou vládu, se kterou by bylo možné něco uzavřít, jako třeba Sudán, ale i v tom případě Turecka Mm, je to složité a za malckého předsednictví teď eh, vidíme, že je snaha uzavřít eh, podobnou dohodu s Libií, ačkoliv Libie nemá vlastně vůbec žádnou vládu, takže mm, to by bylo velice pokrytecké mm, uzavřít takovou readmisní dohodu. A já velice lituji, že tady nejsou zástupci italské vlády, aby vás slyšeli, aby Mm, se k tomu mohli vyjádřit, ale pro evropské instituce a doufám, že vysoká představitelka Mogherini a komisař Avramopoulos mm, bo přála bych si, aby vás mohli vyslechnout a aby se museli vyjádřit k tomu, co jste nám řekl. Tím spíš, že víme, jak už zaznělo, že část té iniciativy Malty uzavřít readmisní dohodu s Libií, což eh, a eh, duplikuje vlastně tu mm, policejní dohodu se Sudánem a s, a s Tureckem, tak eh, jak si to iniciuje i Itálie, protože ta um, vlastně tlačí na tu dohodu s Líbí. Itálie asi bude mít eh, nejlepší informace ze všech. Eh, mají tam své spravodajské zdroje a dobře vědí Italové, že Libie nemůže nic eh, jak si oficiálně řešit a vést. Je to nemorální, je to pokrytecké, je to prostě jenom způsob, jak se zbavit těch lidí a šoupnout je tam, odkud přijeli. A je to pobužující porušení lidských práv. A e, jakmile se dostanou na území EU, tak podstupují tyto otřesné zkušenosti a to je opravdu ostuda pro nás, pro všechny. Děkuji, ano. Ano, je škoda, že tady nejsou, že, že vlády ne, e, nevyhověly našemu pozvání a že tady nevyslechli tu zprávu. Pan Halaha. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za zprávu. Je nebo mělo by být jasné, proč migrantům jsou odebírány otisky prstů a k čemu jsou ta data určená. Já nevidím žádný legitimní důvod, proč by migrant měl odmítnout dát otisky prstů a jiná relevantní data. Samozřejmě souhlasím s vámi, že násilí a, a mučení nejsou akceptovatelné. Ale co navrhujete, že by měli dělat s migranty, kteří odmítají e, dát otisky prstů? E, pokud je nelze zadržet nebo fyzicky přesvědčit, tak odebrání otisky prstů se stává dobrovolným a potom kdokoliv by mohl odmítnout a pak se registrovat v zemi své volby nebo prostě někde zmizet eh, v Německu většinou. Ono je lehké kritizovat metody práce italské policie, ale pak je třeba taky jim eh, dát nástroj, jak své povinnosti plnit jinak určitě nelze, nemůžete podporovat anarchii a dovolovat, eh, ten, aby si uprchlíci volili sami, kam chtějí. A jestliže lidé nebudou registrovaní a ne, ne, mohou, eh, nemůžeme je přimět, aby efektivně spolupracovali, tak je, co máme eh, dělat podle vašeho názoru, aby pak nedocházelo k sekundárním migracím, sekundárnímu pohybu těchto osob, což není v zájmu nikoho. A nyní pan Kosta. Já jsem také chtěl poděkovat za vaší zprávu, která popisuje ty deprimující podmínky v těch hotspotech. Rád bych ještě k tomu, co jste řekl, dodal, že italská vláda pomohla opravdu velmi mnohým uprchlíkům a chci připomenout Mar Mostrum. V rámci tohoto programu bylo zachráněno velmi mnoho lidí. A e, v rámci tohoto programu e, se samozřejmě i vláda snažila nějakým způsobem získat peníze e, od jiných vlád mm, Evropské unie. Byla to ještě německá vláda, která reagovala, ale já chci ještě říct jednu věc. Vy jste popisoval eh, chování příslušných eh, italských úřadů a chci se zeptat, zda si myslíte, že to součást té takzvané odstrašující politiky vůči migrantům. Vy jste také eh, říkal, že zdali tady existuje zachování úřadů a vlády e, nějaký aktér, či kdo tady nese jak si tu politickou zodpovědnost za porušování lidských práv lidí na území Itálie. A pro mě z toho vyplývá, že je jasné, protože Eh, my samozřejmě moc dobře víme, že italská vláda se k vaší zprávě eh, nevyjádřila, neučinili tak ani příslušní komisaři Evropské unie. A myslím si, že my musíme vyvinout tlak právě na tyto aktéry, včetně tedy italské vlády a také paní Mogherinové, aby se k tomu vyjádřili, aby zareagovali. Děkuji, eh, pane Kosta, a vítejte v jako nový člen v našem výboru, takže vítejte. A konečně paní Stevens. Děkuji eh, za eh, jednotlivá vystoupení a chtěla bych eh, vám poděkovat, pane, za vaše informace a sdělení. To, k čemu dochází v Itálii a v Řecku, eh, s tím mám velký problém. O Řecku jsme dnes nehovořili, ale eh, máme tu tady tu zprávu Amnesty International a, rozdíl eh, v situaci mezi Itálií a Řeckem velký nebude ale musíme vzít v potaz ten masivní tok, kdy eh, v Itálii mnoho lidí naráží na problémy a pro italské úřady je opravdu těžké udělat, odvést dobrou práci. To je opravdu veliká logistická výzva, to musíme uznat. A pak existuje v Dublinské smlouvě jedna klíčová věc. Je třeba rozlišit uprchlíky na straně jedné a ekonomické migranty na straně druhé svědomím, že není vždy lehké toto rozlišit, ale je to nezbytné v souladu s Ženevskou úmluvou pouze osoby, které jsou válečnými uprchlíky nebo které jsou vystaveny persekuci, stíhání, mučení z důvodů náboženských a dalších, mohou získat um, ochranu, ale ekonomičtí migranté nikoliv. Proto je nutný ten screening, aby se zkontrolovalo, kdo má nárok a kdo nemá. Takže pokud máte nějaké návrhy, jak to zlepšit, tak já vás ráda vyslechnu. To je první věc. Co se týče uh, otisků prstů, kolegové to tady říkali, jak situaci zlepšit uh, s odběrem otisků prstů? Protože upřímně řečeno, já mám někdy pocit, jako by se uprchlíkům doporučovalo a když uh, hovořím, eh, když říkám, že ono se jim, takže z Amnesty International a podobně, jim doporučují, aby nedávali otisky, proto aby si nezavřeli žádné dveře. Ale musíme se k tomu postavit poctivě. Pokud chceme, aby orgány a úřady respektovaly práva těchto lidí, tak je třeba očekávat, že i oni budou respektovat ten právní rámec, který je jaksi eh, tady a existují určitá pravidla a povinnosti pro obě strany, takže respekt ano, ale na obou stranách. Takže Amnesty International by měla povzbudit uprchlíky, aby ty své otisky dávali. Je to důležité, protože to je jediný způsob, jak lze tyto osoby potom znovu identifikovat protože všichni tyto lidé přicházejí bez dokladů a mohou vyprávět, co je napadne. Odtisky prstů jsou jediným hmatatelným důkazem o e, těchto lidech. A potom můžeme zkontrolovat, když třeba ti lidé dorazí někam jinam, tak víme, jestli připluli přes Itálii nebo z jiné strany. Takže měli byste jim doporučovat, aby ty své otisky dávali. Já si myslím, že nevládní organizace a Amnesty International a podobně radili objektivně spíš, než aby podkopávali existující systém a legislativu. A to by mě zajímalo, co mi k tomu řeknete jako zástupce Amnesty International. Co si myslíte o tom povzbuzovat uprchlíky, aby otisky dávali? Já vím, že ten systém je těžkopádný, ale každá strana prostě musí dělat to svoje a uprchlíci musí nést svou odpovědnost tak jako přijímající země. A pak je tu princip evropské solidarity a bohužel spolu s vámi lituji, že evropská solidarita nefunguje. Všichni víme, že zátěž, kterou nese Itálie, je velmi těžká a samozřejmě nemůžeme akceptovat, že jedna nebo pár zemí e, mají tu zátěž celou a ostatní nic, takže jsme všichni na jedné lodi a musíme ten problém řešit společně. Takže na to mě taky váš názor zajímá. Aha, konečně. Prosím stručně poslední řečnice. Děkuji. Um, odolám pokušení eh, jít do podrobností, ale jedna věc je vyjasnění. Když hovoříte o návratech do Sudánu a podobně, já jsem to pochopila, že to je policejní dohoda readmisní. Je to tak, nebo jsem vám špatně rozuměla? Na začátku také bylo řečeno, že hotspoty mají zajist, zajišťovat nějaký konzistentní přístup a že to bude dobré. Takže můžete eh, komentovat roli EASY eh, toho úřadu na podporu azylu, jak fungují v těch hotspotech. A konečně, jedna z těch diskusí, které jsme vedli v otázce postupu a Dublinu, tak otázka zní, kde, kde začíná ta žádost o azyl? A ten prescreening, ke kterému dochází vlastně před tím, než vůbec můžete podat žádost. Takže podle toho, co vy jste říkal, je váš názor ten, že uh, azylové řízení fakticky začíná neformálně při vylodění anebo ve chvíli, kdy si sednou a mají první formální pohovor podle eh, příslušného řízení. Děkuji. Je to velice frustrující, protože tě, řada těch otázek byla výborná, ale času máme málo. Vy za to nemůžete. Vy máte času dost, ale teď my máme jenom asi 6 minut a členové by chtěli od vás více informací a prosím, snažte se maximálně zodpovědět ty konkrétní otázky, hlavně ty otázky, ne ta prohlášení. Děkuji mnohokrát za tolik zajímavých otázek. Já bych tady o tom mohl diskutovat hodiny, ale bohužel to nejde. Jak říkal pan předseda, takže prosím, kdykoliv nás kontaktujte a my rádi eh, poskytneme další informace. Kde začít? Otisky prstů a identifikace. Amnesty International nespochybňuje oprávněnost eh, požadovat eh, otisky prstů od lidí, kteří přichází na jejich území bez papíru. My toto nespochybňujeme a ujišťuji vás, že my nikomu neradíme, aby odmítnul poskytnout otisky. To bych rád jasně řekl. Taky by to ani nešlo, kdybychom chtěli, a my nechceme, protože policisté zajišťují odběr otisků velmi brzy po vylodění a Amnesty International se k těm lidem vůbec ani nemá šanci dostat dřív, než jsou jim odebrány otisky. Takže to je e, úkolem úřadů, aby e, poskytli lidem jejich e, informace o jejich právech a my a další mezinárodní organizace spolupracujeme s italskými úřady právě za tímto účelem. Důvod k odmítnutí otisků je otázka, kterou nám často kladou a mně se zdá alarmující, že se na to ptají lidé třeba příbuzní, e, kteří žijí v jiných členských zemích, kteří jim radí, ale nevědí přesně, jak funguje ten právní proces, jak projít tím systémem s tou možností jednocení rodiny v krátké době bez čekání pořadu měsíců. A já si myslím, že to je legitimní důvod, jestliže někdo řekne, já chci, aby ten systém mi pomohl naplnit má práva. A proto nejlepší, co se dá udělat, proto aby nedocházelo k ilegálnímu pohybu do jiných zemí, to je nikoli e, zajistit povinnost odevzdat otisky prstů, ale také pochopit, proč oni to odmítají a vytvořit pobídky pro to, aby se zapojili aktivně a pozitivně do toho procesu. Kdyby to bylo možné třeba prostřednictvím nějakého pozměnění existujícího systému dovolit sjednocení rodin, dovolit bezpečný průchod do jiné země, dovolit relokaci v přijatelných počtech do jiných členských zemí, tak by možná méně lidí odmítalo dávat otisky prstů. V Itálii třeba jsme viděli, že čím dál méně Eritrejců odmítlo letos dát otisky protože se z relokačního systému mohli vy, vy, vyvléci, zatímco eh, jiní, třeba Sudánci, ty eh, častěji odmítali oddát otisky prstů. Takže toto bylo, myslím, důležité zodpovědět. Ještě se dívám, co tu mám za další otázky. Mohu potvrdit, že dohoda mezi Itálií a Sudánem byla dohodnutá italskou policií, nikoli vládou, nikoli italským parlamentem, ale italskou policií s jejich eh, partnerskou policií, tedy v Sudánu. A uzavřeli dohodu o porozumění, která nebyla dlouho publikována, až potom jeden eh, poslanec tuto dohodu publikoval. Role EASO v hotspotech ne, všechno mi je tam zcela jasné, nebo nám. EASO tráví mnoho času poskytováním informací o relokačním systému pro lidi, kteří patří do eh, národnosti, které mm, mm, patří do toho systému relokace. Po skončení screeningu, jakmile tedy někteří lidé, třeba jako Eritrejci, tak já se s nimi hovoří, aby mohl zahájit relokační proces. Eh, jestli začíná ten proces formálně okamžitě po vylodění, to je způsob, jak to vidět, jinak formálně eh, status, nebo eh, tedy ten proces začíná, když někdo podá žádost o azyl, takzvaný citric dokument, což je několik týdnů po vylodění. Ale my tady se snažíme říci, že aktiv, aktuální způsob provádění k screeningu vede k tomu, že lidé nejsou směrováni do tohoto asilového systému, ale spíš e, dostávají několika hodinový příkaz k vyhoštění, a, e, takže ani nemají příležitost tu žádost podat. Absence solidarity, nedostatek solidarity vede k externalizaci problému. To je způsob, jak to vidět. My jsme viděli, ano, že solidarita je nedostatečná mezi členskými státy a pozorovali jsme, jak v důsledku absence nebo nedostatku solidarity Eh, při implementaci těch hotspotů a při absenci relokačního programu, který by fungoval, tak vidíme, že to zvyšuje vlastně eh, odpovědnost na bedra těch eh, pobřežních států a musíme uznat, že italské úřady v řadě případů investovali významné prostředky na záchranu životů na moři, ale také do zlepšení těch eh, přijímacích center a zvýšili kapacity na pomoc těmto lidem, ale neřekl bych až tak, že není dodržován právní stát kvůli počtu lidí, kteří tam přicházejí. To bych asi neakceptoval za žádných okolností a neřekl bych to, že je to důsledek toho, že jich je moc. Ano, přichází do Itálie těch lidí hodně, je to významné, ale není to krize. Pokud země čelí krizi, to je třeba Libanon nebo Uganda v tuto chvíli musíme vidět věci v správné perspektivě. Takže zatím říkáme, že vytvořit bezpečné a e, jasné cesty k tomu, aby lidé mohli odtud, kde jsou, se dostat do Evropy a mohli využít právo na azyl a tak dále. To je cesta ku předu a bude to i omezovat ilegální pohyby a zachrání to řadu životu. Obávám se, že už jsem překročil svůj čas. Je to vynikající, inspirující diskuse a chci poděkovat eh, kolegům z Itálie, kteří se s vámi měnili názory a je pozitivní, že jste přišel, i když jsme neměli zastoupení italských úřadů. A myslím, že ta rozprava, o kterou jsme stále proběhla, včetně těch informací, které jsme slyšeli, a náš vztah s vámi je důležitý. Amnesty je jedna z nejdůležitějších nevládních organizací, která působí v Itálii. Děkuji vám za vaši přítomnost, děkuji poslancům za vynikající rozpravu a evidentně to jsou věci, které jsou v běhu. A pane Dibelis, děkujeme tady mnohokrát. Jak vidíte, máme, my jsme prodloužili dobu na to, tento bod a naši, to my Takže máme 20 minut na poslední dva body s omluvou eh, všem kolegům. Takže teď bod 7. Návrh na řízení o jednotné formátu pro povolení k pobytu. Pan Ahala Ahoj je zpravodajem. A začínáme tedy pozdě u tohoto bodu. To je technická záležitost zavádíme společné prvky u osob z třetích zemí a dávám vám slovo, pane A Děkuji, milí kolegové. Tento návrh komise upravuje návrh na řízení z roku 2002, který upravuje jednotný formát pro povolení k pobytu pro osoby z třetích zemí. Návrh má za cíl eh, redukovat eh, národní výklad eh, a zařazování, na mini, a, zařazování specifických domácích prvků a týká se to technologií a využitých prvků. Eh, cílem je zavést modernější bezpečnostní prvky, aby povodník pobytu byly zabezpečenější a aby se zabránilo padělání. Návrh upravuje eh, přechodné období 6 měsíců, aby se, využi- aby se vyčerpaly stávající zásoby a nemá to rozpočtový dopad pro EU nebo členské státy. Návrh, jak jste řekl, je stručný a technický v charakteru. Těžko zde nalézt politické aspekty. Ve výboru jsme měli původní výměnu názoru s komisí, kde jsem položil řadu otázek týkající se nutnosti a proporcionality návrhu a obdrželi jsme odpovědi, které považuji za uspokojivé. Tudíž podporuji tento návrh a rozhodl jsem se předložit, nepředložit žádné pozměňovací návrhy. Byl jsem v kontaktu se stínovými a nikdo nevyjádřil potřebu se setkat. Tudíž žádám stínové zpravodaje, zda chtějí předložit pozměňovací návrhy do lhůty, která je navržena, pane předsedo. Jedna věc, byl jsem informován v pátek, že právní služba rady není nutně spokojena s tímto postupem jsou názoru, že návrh by měl být rozdělen na dva návrhy, jeden pro šengenské země a druhý pro nešengenské země. Komise nesouhlasí s tímto postojem, protože eh, by znamenal změnu nařízení z roku 2002. Podle právní služby parlamentu návrh komise je v pořádku. Nejsem si zcela jist, jaké jsou dopady tohoto rozporu, ale dohodl jsem se se sekretátem Libe, že budeme postupovat podle plánu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hala. Aho. Asi jste stanovila rekord nejrychlejšího vystoupení na vyřešení této záležitosti. Paní Gengi chce promluvit. Děkuji. Za jednu minutu, pan předseda, nemáme mnoho času. Velmi stručně tedy. Jakožto zpravodajka podporuji tento návrh. Jde o rychlé schválení tohoto nařízení, které nahradí jednotný model pro povolení k pobytu. My jsme provedli analýzu legislativního návrhu a nezjistili jsme sporné body, které by odůvodňovaly odložení či prodlení. Jsme tedy pro schválení nových dokumentů s cílem zajistit co největší bezpečnost a to, co navrhuje Evropská komise, jde tímto směrem a naprosto odpovídá tomu, co jsme měli na mysli, takže ať je to rychle schváleno. Děkuji stínové zpravodajce SAD a nyní paní Veržia. Pane předsedo, děkuji. Je to dokument výsostně technický. Nejsem si jistá, že zcela chápu nutnost této změny, protože jsme se zastavili v půli cesty. Buď provést úplnou harmonizaci tady, jsme někde mezi úplnou a žádnou harmonizací s tím, že teda souhlasíme s dalším zvýšením bezpečnosti. Spravodaj tvrdí, že se mu dostalo dostatečných odpovědí, pokud je o proporcionalitu. On nám to nezdělil. Bylo by dobré, kdyby tyto odpovědi předal všem stínovým a asi by to také usnadilo mé chápání celé věci. A pokud jde o jeho poznámku, myslím, že navazuje na neschodu která je obvyklá mezi radou a komisí, pokud jde o šengenské a nešengenské země. Prostě rada by nám neměla vracet toto téma po každé, když, předložíme, když je předložen návrh nové legislativy. Vzhledem k techničnosti tohoto návrhu nevím, proč rozdělovat tento dokument na dvě části. Už máme dostatek jiných legislativních návrhů a rada by se neměla bavit tím, že bude zdvojovat tyto dokumenty. Děkuji. Děkuji, Marie Kristýn. Pane Aho, chcete něco doplnit? Děkuji, komentář k paní Verže. Ano, tento návrh nemá za cíl úplnou jednotnost, ale je to krok správným směrem. A cílem je zmírnit divergentní výklady v jednotlivých členských státech stejného konceptu. Takže je to skutečně na poli cesty. Děkuji. Děkuji. Hůta pro pozdělací návrhy je 7. února v pravé poledne. Děkuji. A konečně, kolegové, máme tu poslední bod dnešního odpoledne. Je to stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy ve výboru INTA o obchodním rámci mezi EU a Tureckém a modernizací celní unie. Spravodajem je pan Čaba Šogor, pan Šogor předložil návrh eh, 12. ledna, 68 poslanců návrh bylo následně předloženo, takže paní Mecola se vyjádří k, eh, se vyjádří k pozměňovacím návrhům. Vidím, že jste si za večerní šaty, paní kolegyně. Chce někdo promluvit? Nejdříve paní Mecola, následně dostanou slovo ti, kteří o to požádali. Prosím, Roberto. Děkuji, Claude. Nahrazuji pana Šogora, který se tím hodně zabýval. 68 poznacích návrhů bylo předloženo. Řada je, je vítaná podle pana Šogora, včetně u záležitostí liberalizace vízové politiky, dialog o, o vízové liberalizaci a cestovní mapa vízové liberalizace. 71 klíčových kritérií je zde uvedeno. Řada pozměňovacích návrhů vyžaduje, vyjadřuje obavy, pokud jde o zhoršování lidských práv v Turecku a také hovoří o procesu přistoupení a o nedávném usnesení parlamentu o zmrazení vyjednávání. Podle názoru zpravodaj modernizace celní unie by měla být nezávisle posouzena od citlivé otázky jednání o přistoupení. A výsledek vlastně nebude brzy znám v tomto případě, ať už je formát ucelní unie jakýkoliv, rozšíření, modernizace nebo doplnění dohody o volném obchodu, to je politicky dosažitelnější krátkodobě a mělo by také znamenat pozitivní překryvy s oblastí právního státu a dalšími oblastmi vyjednávání. Pan zpravodaj souhlasí, že dodržování lidských práv je základním předpokladem pro stabilní obchodní vztahy a to je třeba také uvést ve stanovisku a proto do mož, v možné míře eh, v kompromisních pozměnách se soustředí zpravodaj na celní unii a vizovou liberalizaci a nebude to svazovat s rozdělující otázkou přistoupení a migrace. Bude se konat jednání eh, stínových zpravodajů tento týden 2. Eh, února a tyto otázky budou zde podrobněji probrány. Děkuji, Roberto, a za SAD Katy Piri. Ale je zastoupen kolego, zastupuji Katy Piri Chtěla by zdůraznit, že Turecko je významným partnerem pro Evropskou unii, jak ekonomicky, tak politicky, a tudíž je důležité modernizovat stávající celní unii s Tureckem, jak to navrhuje Evropská komise. Avšak je to několik problémů, které bych chtěla zmínit. Za prvé chci zdůraznit, že politické načasování této věci je třeba vzít v úvahu. V této chvíli existuje výjimečný stav v Turecku, existuje stále a Evropská unie hlasovala o zmrazení jednání o přistoupení. Za druhé, je důležité dle jeho názoru zachovat Turecko v blízkosti EU je třeba modernizovat celní unii a je to významný nástroj, zejména pokud jednání o přistoupení jsou dočasně přerušena. Za třetí, vízová liberalizace by mohla usnadnit realizaci celní unie ale to není součástí návrhu. U vízové liberalizace existuje sedm benchmarků, které musí Turecko splnit. Za čtvrté je pro výbor Libé logické zařadit odkaz na občanská práva a základní svobody do stanoviska. V moderní celní unii je třeba mít kapitolu lidských právech. Těší se na dokončení kompromisních pozměňovacích návrhů a spolupráci s dalšími stínovými. Děkuji, Klode. Děkuji. Pan Dalton je zastupen panem Alo Aho. Vyjádřím se jménem pana Daltona, který je naším stínovým. Jak řekl pan Dalton při uvedení návrhu zprávy, obecně podpoří tuto zprávu i když má za to, že obsahuje e, čistě obchodní aspekty, které by měly být ponechány výboru INTA. Pan Dalton souhlasí, že celní unie je důležitým prvkem obchodních jednání, stejně jako veřejné zakázky zemědělství a energetika. Pokud jde o vízovou liberalice, pan Dalton předložil pozměňovací návrhy, a tato otázka by měla být řešena v rámci vizové liberalizace a dialogu s Tureckem jako oddělený postup od obchodních jednání. V tomto smyslu je přesvědčen, že Unie by měla být neústupná a měla by zvážit vizovou liberalizaci pouze pro země, které splněly všechny benchmarky cestovní mapy vizové liberalizace. To není případ Turecka kde sedm benchmarků je stále nesplněno, včetně vydání biometrických dokumentů, které jsou zcela kompatibilní s normami EU, revize legislativy a praxe terorismu v souladu s normami EU, uvedení do souladu legislativy o ochraně osobních údajů a realizace readmisní dohody. Děkuji. Děkuji. A máme tu dva příspěvky členců Bodo a Marie Kristýn. Marie Kristýn, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ve, výběr, ve výboru Libe jsme žádali o stanovisko od výboru INTA. Nejsme tu proto, abychom dali práci výboru INTA. Nás zajímá nejen obchod, ale také rámec eh, vlády práva a demokracie ve státu, kde Evropská unie uvažuje o prohloubení celní unie. Takže jsem trošku zklamaná zprávou kolega, kolegy Šogora, protože v jeho zprávě, a já jsem slyšela, že si poznamená poznací návrh jeho zpráva, by mohla být předložena stejně dobře ve výboru INTA, takže tak je to pro mě promacku. Druhá věc, Turecko není jen tak lecaká země. Je to země, kde jsou určité problémy, pokud jde o právní stát a demokracii. A náš parlament odhlasoval v listopadu, jak to uvedli socialističtí kolegové, usnesení, které požaduje zmrazení jednání EU-Turecko. Celní dohoda není zcela mimo tento rámec. Celní dohoda je výsledkem dlouhých jednání s Tureckem. A vyplývá z žádosti Turecka o členství v EU. Takže nemůžeme se tvářit, jako že to je všechno od sebe odtržené. A je třeba připomenout jako výbor LIBE pro občanské svobody, že nám záleží na dodržování pravidel právního státu a demokracie ze strany našich obchodních partnerů. A to je konstanta, kterou ctíme v našem parlamentu. Tudíž jsme, já jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů v této věci. A pokud jde o naši skupinu, tak jsme pro modernizaci dohody, protože některá ustanovení jsou překonaná, ale jsme proti jakémukoliv prohloubení. Děkuji. Vaše pozměňovací návrhy jsou jasné takže kdybyste, je mi to líto, buďte prosím stručná, skončíme co nejdříve, pan předseda se omlouvá tlumočníkům. Pokusím se být stručná, je tu řada dobrých návrhů o lidských právech a podobně, ale také si myslím, že je tam příliš mnoho obsahu pro výbor INTA v této zprávě. Největší problém je skutečně načasování této zprávy, protože my jsme zmrazili dočasně jednání o přestoupení. A my si myslíme, že bychom měli zmrazit i celní unii, protože není na čase to upgradeovat, když chceme vyslat důrazné sdělení Erdoganovi o přistoupení. Také bychom chtěli zdůraznit, že výzva liberalizace a celní unie se týká a modernizace celní unie jsou dvě oddělené věci. A měli bychom jasně říci, že to nepatří k sobě. Řada, řadu věcí je možno říci, ale pro nás hlavní otázkou je špatný timing, špatné načasování. 60 pozměňovacích návrhů a jejich podoba z jednotlivých frakcí jasně vyjadřuje postoj jednotlivých politických skupin ve vztahu ke zprávě kolegy Šogora a skutečně se omlouvám, že nemůžeme jednat déle. I když je to jenom stanovisko, tak prosím, eh, mějte na paměti, že jsem si to vědom. Také tu byla komise, ale myslím, že už jsme 10 minut přes čas. Takže má-li něco zaznít ze strany pana, eh, pana komise, něco, je to v pořádku, paní Mecová, vidím, že už to jít, jste připraven vyběhnout, tak to beru jako ano. Ano, je to ano. Ano, koordinátor musí dělat mnoho věcí. Takže vám děkuji. Mimo mikrofon, mimo záznam. Takže se uvidíme zítra v 9 hodin. Děkuji vám, kolegové.